meine sehr verehrten Damen und Herren. Dámy a pánové, já bych v tuto chvíli vás rád vyzvala k tomu, abychom začali naše dnešní slyšení. Budeme se bavit o digitalizaci knih a autorském právu. A v této souvislosti bych rád přivítal mezi námi spoustu odborníků. Také bych rád přivítal kolegyně a kolegy z výboru pro kulturu paní Bák, z odborníků. Nemohu ještě přivítat pana Santiago de la Moru, protože ten teprve přijde, stejně jako pan Ivo Volman. Pan Ivo Volman tu reprezentuje Evropskou komisi. Vítám také španělského spisovatele pana Bruna Galindu, pana Jonathana Novela. Dále také vítám pana Serisie, také paní Friderike Nielsen, mluvčí firmy Books on Demand GmbH, Kromě toho je tu s námi také paní Françoise Dubria, ředitelka asociace, Evropské asociace eh, knihkupců. Také zde vítám pana Strouvla z St. Louis University a také eh, z Belgické univerzity. Také vítám tady pana Piotra Marčičuka z Polské knižní komory a paní Rosu Majtelo z italské asociace knihoven a také pana Tilmana Lüdra. V tuto chvíli bych předal paní, slovo paní Doris Buck. Já tady nebudu hovořit dlouho, děkuji za přivítání. Myslím si, že jde o to hlavně, abychom se dnes bavili co nejvíce o autorském právu a digitalizaci knih. Co se týče tohoto tématu a ochrany kulturního dědictví, tak to jsou velmi důležitá témata, o tom víte. V, ve výboru pro kulturu jsme hovořili o Europeáně. Europeána je náš společný mnohojazyčný přístup k našemu společnému kulturnímu dědictví a proto je také velmi důležité, aby právě klasická díla, ale také jiná díla se stala součástí Europeany. Máme pocit, že zde musíme postupovat. Velmi opatrně jsem velmi ráda, že tu máme také zástupce Google, protože nám tady hrozí určitá rizika. Myslím si, že Europeana je opravdu neobyčejný projekt, eh, nicméně my si samozřejmě rádi vyslechneme dnes také váš názor. Doufám, že ta dnešní debata obohatí tedy nás všechny a co se týče autorského práva, tak to je právo, které se nevztahuje pouze na kulturní díla, a je to téma, o které se náš nový komisař velmi zajímá a proto, abychom co nejintenzivněji mohli spolupracovat, potřebujeme taková slyšení, jako je to dnešní. Děkuji, paní Pak, a teď bych předal slovo paní Galo, která pro náš výbor se eh, zabývá hlavně tedy tématem autorských práv. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat všem pozvaným, kteří přijali naše pozvání a předstoupili před náš výbor, aby pohovořili o svých stanoviscích, jak vidí tuto problematiku. Je to zcela zásadní oblast, která se týká digitalizace děl. Vzhledem k tomu, že jsem předsedkyní pracovní skupiny, která se zabývá autorskými právy, tak jsem velice ráda, že vám stručně mohu představit dokument, pracovní dokument, který je určitou syntézou a analýzou příspěvků celé řady odborníků, se kterými jsme hovořili v rámci naší pracovní skupiny, čili během prvních tří setkání jsme se zabývali otázkou digitalizací děl. Tento dokument byl dán k dispozici a já pevně věřím, že všichni naši kolegové vědí o existenci tohoto dokumentu, takže mi dovolte, abych se zaměřila pouze na zásadní body, abych zahájila naši diskusi. Tento dokument je určitou syntézou stávajícího právního rámce, který se zabývá otázkou autorských práv. Druhá část tohoto dokumentu je věnována eh, určitému rezime, které se týká digitalizace. Eh, hovoříme o projektu Google Book a třetí část tohoto dokumentu se zabývá analýzou velkých výzev, jinak v oblasti ekonomické, kulturní a soudní a to se týká tedy projektu digitalizace. Jaká ponaučení vyplývají z této studie? Myslím si, že máme několik možností, nad kterými se můžeme zamyslet. Digitalizace eh, díl je, díl je něco nedávného, nicméně máme velice rychlý postup v této oblasti. Řešíme zde stejné problémy jako v oblasti hudby, což byly problémy, které jsme řešili před několika lety a knihy nejsou sice srovnatelné s hudbou, ale víceméně si můžeme položit otázku, zda nový způsob spotřeby knih v této době vzniká a jakým způsobem na to odpoví celý průmysl nakladatelství a vydavatelství. Další věc se týká soudních záležitostí v oblasti digitalizace. Otázka zní, zda digitalizace je velkou výzvou pro autorská práva, anebo zda autorská práva jsou překážkou pro digitalizaci děl. Můžeme si tedy položit takovýto dotaz. Když se na to podíváme z právního hlediska, tak eh, se zde nachází problém, jak řešit takzvaná osiřelá díla, čili jak řešit tuto otázku na evropské úrovni, abychom mohli využít eh, tato osiřelá díla a přitom zajistit peněžní odměnu držitelům práv. Další otázka se týká eh, takzvaných rozebraných děl. Google učinil volbu, že se nebude zabývat těmito velkými právními otázkami, nicméně jaké alternativy může nabídnout Evropská unie. Jakým způsobem můžeme eh, posílit partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, abychom zajistili digitalizaci a přitom, abychom respektovali kulturní dědictví v Evropské unii. Pochopitelně význam této otázky je zásadní, protože musíme brát potaz také konkurenceschopnost a viditelnost do kulturního obsahu v celé Evropě. Otázka teritoriality je také důležitá. Máme 27 různých právních režimů pro autorská práva. Chybí zde patřičná harmonizace a to je překážkou pro existenci dynamického trhu s obsahem. Otázka zní, jaká řešení můžeme nabídnout. Zda by řešení mohlo být v udělení licencí pro různá území, nebo zda bychom měli postupovat směrem vzájemného uznávání, to znamená kolektivní zprávy těchto mm, práv, zda to bude dostatečně efektivní. Všechny tyto otázky a budou dnes zodpovězeny v rámci diskusy s našimi odborníky a doufám, že tato diskuse bude velice plodná. Projekt Google také po nás požaduje, abychom se vážně zabývali těmito otázkami. Máme zde také zástupce komise, kteří o tom budou hovořit, kteří nám pomohou, abychom našli odpovědi na tyto výzvy. Evropský parlament, jak víte, má velký zájem o celou tuto oblast a snaží se maximálně přispět do této diskuse. Děkuji. Děkujeme naší kolegyni Galo a předáme slovo hned panu Santiago de la Morvi. Eh, vítám vás, na začátek jsem vás nemohl přivítat, tady ještě jednou srdečně vás vítám. Well, thank, thank you very much for having... Mnohokrát děkuji za to, že jste nás sem pozvali. Já bych vás chtěl seznámit s naším názorem na ty příležitosti, které přináší digitalizace každému v knižním sektoru a každému milovníku knih na světě. My si myslíme, že autorské právo a digitalizace se navzájem nevylučují, naopak, nesmírně se doplňují. Pokusím se vám nejprve vykreslit takový obrázek, a totiž obrázek, kdy bude možné každou knihu na světě někde objevit. Každý může objevovat každou knihu. To znamená, že vytváříme most mezi každým milovníkem knih a každičkou knihou na světě. Samozřejmě u knih, které jsou rozebrané, objevovat nestačí. Je třeba tyto knihy objevit a je také třeba mít k ním úplný přístup, to znamená mít možnost přečíst si celé dílo. A pokud je o knihy, které jsou stále ještě chráněny autorským právem, Naší představou je svět, kdyby každý autor dostal odměnu za své dílo. A nejenom po tu krátkou dobu, dokud jeho dílo nebo jeho knihy nejsou rozebrané, ale po celou dobu trvání autorského práva. Protože jednu věc víme všichni, ve většině zemí je autorské právo docela dlouhé – trvá až do úmrtí autora plus 70 let. Tragédie ovšem spočívá v tom, že převážná většina knih na světě je rozebraná. Už se nevydává. A jejich autorům a vydavatelům proto neplyne žádný prospěch. Takže naší představou je svět, kde digitalizace a digitální příležitosti mohou být úspěchem jak pro autory, protože víc a po další dobu vydělají ze svých děl, generují peníze další dobu, tak pro vydavatele, protože mohou další dobu udržet knihy vydané, protože uži- a také uživatelé tím získají, protože budou mít větší volbu. A samozřejmě je to dobré i pro prodejce knih protože budou moct prodávat víc knih v různých jazycích. A samozřejmě i pro knihovny, protože knihovny budou mít možnost udržet své sbírky a dávat je k dispozici. Co tady dnes dělá a navrhuje Google? Dnes pomáháme autorům, pomáháme držitelům autorských práv v tom, aby lidé mohli objevit jejich díla a poskytujeme informace o tom, kde je možné tato díla najít, kde je možné knihy najít. To znamená, buď si koupit výtisk, anebo si stáhnout digitální soubor, pokud už je kniha rozebraná. A nebo už neplatí autorské právo. Máme partnerské vztahy s více než 40 knihovnami po celém světě. Řada z nich je v Evropě ve velkých zemích Itálii, Španělsku, Francii, Německu, Švýcarsku, Belgii, Spojeném království. A jde o výlučnou digitalizaci knih, jejichž autorská práva už vypršela. A jde tady o dvojí počin. Chceme tato díla zachovat a chceme také rozšiřovat jejich sbírky. Jak toho můžeme dosáhnout? Prostřednictvím partnerských vztahů. Partnerských vztahů, které jsou, které jsou vzájemně výhodné. Proč? protože Google pomáhá s digitalizací, protože to v konečném důsledku povede k vylepšení kvality výsledku vyhledávání. A když se vylepší kvalita výsledku našeho vyhledávání, bude to dobré pro naše uživatele a bude to prospěšné i pro nás. Proč mají knihovny zájem o partnerské vztahy s námi? protože vidí přístroj, teda eh, nástroj, který umožní urychlit digitalizaci. Protože dnes je smutné to, že převážná většina knih v knihovnách u převážné většiny je velice obtížné získat přístup. Takže digitalizace napomáhá přístupu k těmto dílům. A to nejenom pro obyvatele dané země, ale pro všechny na celém světě, kdo mají při, například připojení k internetu. A dnes je 1,8 miliardy uživatelů internetu. A stále více uživatelů mobilních telefonů má přístup k internetu a proto by to mohlo stoupnout na více než 4 miliardy. Představte si tedy svět, kde lidé budou mít přístup k těmto dílům těmito prostředky a já myslím, že to může být pro společnost jen dobré. Pokud jde o doplňkovou povahu ve vztahu k dalším iniciativám, jsme přesvědčeni o tom, že chválihodné iniciativy, jako je třeba Europeana a Google Books, mohou spolupracovat, aby se zajistilo, že co největší počet lidí bude mít přístup k co největšímu počtu knih. Říkali jsme to veřejně a jsme odhodlaní pomáhat v rámci partnerství s Europeánou i ve vztahu k ostatním chválihodným iniciativám, jako je třeba Galika, protože ten úkol je tak obrovský, že si myslíme, že by to bylo přínosné pro všechny, kdyby se všichni zapojili. Pokud je o díla, u kterých ještě platí autorské právo, Google nevyužije jedinou stránku díla které je chráněno autorským právem bez výslovného svolení autora. Máme více než 30 tisíc partnerských vztahů po celém světě, mimo jiné v Evropě jich je asi 9 tisíc, kde držitel autorského práva řekl, že nejenom souhlasí, ale naopak chce, aby Google ukázal ukázku jejich díla aby ho našli lidé po celém světě, aby se zvýšila jeho viditelnost a aby se také zvýšily příležitosti k prodeji. Samozřejmě máme partnerské vztahy s knihovnami, ale také s knihkupectvími, aby mohli ukázat tyto knihy, aby mohli předvést tuto funkčnost na svých webových stránkách. A to také pomáhá prodávat a pomáhá to také autorům a vydavatelům prodávat víc knih. Samozřejmě si uvědomujeme, že jde o podporu prodeje fyzických knih. Ale co když, a to je budoucí vize, kterou se tady pokouším vykreslit, co kdybychom byli schopni vytvořit celkově příležitost, aby měli lidé po celém světě přístup k digitálnímu souboru? A byl by to doplněk fyzického světa, výtisku. My si myslíme, že toto bude prospěšné jak pro autory, protože jejich díla nebudou rozebraná, i když budou k dispozici jen online. A to může autorovi jen prospět. Bude mít nejen větší viditelnost, ale bude mít také větší příjmy ze svého díla. A musí to být prospěšné i pro vydavatele, protože dnes je situace taková, že jsou starší tituly, knihy, které se stále ještě prodávají, které jsou vydané, ale špatně se propagují. A jejich propagace online tento problém vyřeší. Tím, že se bude prodávat onlineový přístup k těmto dílům a dostanou se taky k ještě většímu počtu čtenářů. A proč je to dobré pro maloobchodníky? My si myslíme, že pokud zpřístupníme knihy elektronicky, zvýší se tím počet prodaných knih. Představte si francouzské knihkupectví, které je schopné prodávat knihy v italštině, němčině, angličtině, španělštině. Já myslím, že by to bylo vynikající pro uživatele a pro čtenáře a milovníky knih ve Francii, ale také pro knihkupectví, protože se tím zvýší potenciální počet knih, které mohou prodat. A co fyzická knihkupectví? Lidé mluví o onlineových maloobchodnicích, ale měli bychom mluvit i o fyzických knihkupectvích. Google si myslí, že může pomoct knihkupectvím, protože doplní jejich nabídku prostřednictvím spolupráce s nimi a tím, že nabídneme přístup k těmto knihám online. My tady s nimi pracujeme a snažíme se přijít na to, jak nabídnout co nejotevřenější platformu, aby to bylo interoperabilní a aby si každý čtenář, každý uživatel mohl koupit knihu od různých knihkupectví a měl přístup k virtuální knihovně online. Takže, jak vidíte, abychom si vykreslili tento obrázek, Google úzce spolupracuje na základě partnerských vztahů s celou řadou lidí, s maloobchodníky. Máme dnes stovky partnerských vztahů po celém světě. A těšíme se na to, že podobné vztahy budeme mít i s maloobchodníky a že vytvoříme otevřenou platformu, přičemž uživatelé budou mít možnost kupovat si knihy od různých prodejců a budou je moct snadno najít a získat k ním přístup. Máme představu takovou, že můžeme spolupracovat i s vydavateli a s autory a propagovat všechna jejich díla, nejen ta populární. Protože jsme viděli, že každá kniha na světě má nějakého čtenáře. Naše dnešní statistiky ukazují, že 80 knih, které jsou vydané, a které máme na Google Books, si někdo prohlédne minimálně jednou. Dalo by se říct, že toto platí pro populární knihy, ale co starší knihy? Knihy, které už jsou eh, veřejné ve veřejném vlastnictví. Více než 30 těl, které už jsou ve veřejném vlastnictví, si někdo nejméně jednou za měsíc prohlédne, podívá se na ně. A já myslím, že tyto statistiky tedy ukazují, že když knihy přenesete do digitálního světa, buď tak, že poskytnete přístup k ním, anebo zajistíte, že je někdo bude moct najít, pak se najdou i lidé, kteří je budou chtít. A já myslím, že Google se bude snažit, stejně jako v posledních pěti letech, spolupracovat s každým členem vydavatelského řetězce, aby se uskutečnil tento sen, že všechny knihy na světě bude možné objevit. Děkuji. Tak to zní jako opravdový ráj. Ano, realita. Dobře, my už jsme si vás vyslechli. Další je Ivo Folman, zástupce vedoucího jednotky a koordinátor iniciativy Digitální knihovny. Prosím, máte slovo. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Ve své prezentaci budu hovořit o europeaně čili jaká je přijatá eh, přidaná hodnota pro naše uživatele a jaké jsou před námi výzvy. Uvědomuji si, že Evropský parlament se nachází eh, před přijetím zprávy o Europáně, čili celá řada bodů asi pro vás nebude novinkou, tak se pokusím dát eh, především konkrétní příklady. Co to je Europeana? Je to v podstatě jednotný vícejazykový přístup eh, k digitálnímu kulturnímu dědictví v Evropě. Máme možnost eh, vyhledávat díla digitálně v rámci jednotlivých organizací, které jsou v Evropě. Nemám na mysli pouze knihovny, ale také archivy, audiovizuální archivy a muzea. Na úvod bych chtěl také říci, že obsah Europeány zůstává u té přispívající organizace, která vlastní tento obsah. Čili není to centralizovaná databáze, ale decentralizovaná databáze. Europeana byla spuštěna v listopadu roku 2008 jako součást iniciativy eh, digitálních knihoven. Tato iniciativa se spolu s členskými státy a zainteresovanými stranami snaží nabídnout kulturní dědictví pomocí eh, digitálního přístupu, ať už jsou to eh, knihy, mapy a tak dále. Europeana dává přístup k sedmi milionům digitálních eh, předmětů. Jsou to knihy, mapy, eh, rukopisy, fotografie, různé objekty a tak dále. Dohromady máme 10 eh, nebo milionů objektů, které budou k dispozici do konce roku 2010. Neřídí je Evropská komise, ale kulturní instituce je kancelář v Hágu, která spravuje Europeánu a Evropána je nevýdaná spolupráce mezi různými kulturními organizacemi v Evropě. Celý obsah a objem této spolupráce je skutečně jedinečný je i v globálním kontextu. Čím více se zaměřujete na systém, tím větší vidíte synergie. Máte různé materiály od různých organizací z různých zemí, takže když si napíšete například Frederick Chopin, tak co se vám zobrazí? Fotografie, Eh, životopis, eh, partitura, nejrůznější věci z různých kulturních eh, organizací v nejrůznějších zemích. Ale bavíme se hlavně o knihách dnes, čili dnes se podíváme také na knihy. Europeana zajišťuje přístup k nevýdané sbírce zácných a někdy i běžnějších knih. Vezměme si příklad legendy Aurea, což byl doslova bestseller, bestseller Eh, v středověku v 15. století a eh, když eh, byl vynalezen knihtisk, tak tato kniha byla mnohokrát vytištěna. Když se podíváme na legendu Aureu, tak vidíme nejrůznější typy kopií od 15. století, které jsou k dispozici v různých knihách. V Bavorsku, ve Španělsku, ve Francii, v polské knihovně. Najdete ji také v různých jazycích. Eh, v, lat, eh, v latině, francouzštině. Můžete si tyto kopie stáhnout. Toto je stránka, která je skopirovaná z díla, které je uloženo v Bavorsku. Čili podívejme se na to, jakým způsobem byla vytištěna. Příklad této knihy je také příkladem synergii mezi muzeji. Například tento fragment je z francouzského muzea. Když se vrátíme k Evropáně, jaké jsou naše velké výzvy? V tuto chvíli je to prototypní projekt, čili musíme odvést ještě spoustu práce, musíme zlepšit například eh, webovou stránku. Roku 2009 jsme dělali takový průzkum mezi uživateli, eh, zareagovalo tisíce uživatelů, 60 bylo velice spokojených se všemi funkcemi, které jsou k dispozici, nicméně musíme zlepšit vyhledávání, také prvky v různých jazycích. Je důležité, aby tam bylo možné vyhledávat příčně přes různé jazyky a také, aby tam byly prvky, které zajišťují automatický překlad. Musíme také zajistit trvalé udržitelný finanční model. To znamená, aby tento projekt mohl skutečně fungovat. Musíme také zvýšit povědomí. Je to jedna z otázek, která také je zmíněna v parlamentní zprávě. A v neposlední řadě musíme mít lepší vyvážený obsah, eh, co se týče také autorských práv. V tuto chvíli 37 procent veškerého obsahu přichází z Francie a bohužel od některých členských států nemáme téměř nic, což je škoda, ale v první řadě to znamená, aby jednotlivé členské státy zlepšily opatření, co se týče digitalizace a uchovávání děl a aby tento obsah byl převeden a dán eh, nebo poskytnut Europáně. Tato děla nejsou centrálně vybírána skutečně na jednotlivých národních zacích, co nabídnou do tohoto systému. V tuto chvíli je situace trošku možná podivná. Najdete tam věci ve francouzštině, fiancé, ale nenajdete například název této knihy v italštině. Nebo najdete Goetheho v polštině, ale ne v němčině. Pochopitelně tyto problémy budou řešeny průběhu času musíme zlepšit organizace a také to bude znamenat investice ze strany členských států. Říkal jsem, že 37 obsahu přichází z Francie. Znamená to tedy, že všechno, co je zajímavé pro Francii, už bylo nabídnuto francouzskými organizacemi? Ne. Co je zajímavé v projektu Europána, není ani tak obsah, který poskytuje jednotová země, ale možná, co nabízejí jiné země, jaký obsah nabízejí o vaší zemi. Možná je to překvapivý příklad, je to materiál z polské knihovny a jsou to poznámky Napoleona Bonaparteho, 50 stránek, vidíme tady jeho rukopis, které eh, tyto poznámky byly digitálně zpracovány polskou knihovnou a nyní jsou k dispozici Europáně. Více obsahu pro Europanu. Co to konkrétně znamená? Znamená to více peněz. Kdo bude platit za digitalizaci? Ty obsahy, které se musí digitalizovat, jsou nesmírné. Potřebujeme nejen veřejné, ale také soukromé peníze, čili je to prostor pro soukromé veřejné projekty. Pochopitelně také vzniká velká otázka obsahu, který ještě podléhá autorským právům. Můj kolega O tom budu hovořit později, ale dovolte mi, abych zmínil několik otázek. Hned od začátku to byl velký problém právě v iniciativě digitálních knihoven. Abychom měli obsah, který spadá pod autorská práva, musíme mít dva modely. V první řadě Evropéna musí poskytovat výsledky a hned vás odkázat na stránku držitelů práv, kteří tedy mají práva nad danou knihou. To je model, který Například nyní už existuje ve Francii projekt Kalika, také podobný systém bude fungovat ve Španělsku, jmenuje se Ekláva. A je tady další systém, který doplňuje ten první, kdy samotné knihovny ve členských státech mohou obdržet licence a nabídnout onlineově obsah, poskytnout je uživatelům. Pochopitelně ti proto, za to budou muset platit, musí to být provedeno také se souhlasem autorů. Já si myslím, že oba systémy budou v Evropě používány a jak jsem říkal, zájemně se budou doplňovat, nebudou se podkopávat. Aby systém licencí onlineového materiálu fungoval, tak musíme vyřešit problém usiřelých děl, musíme mít pragmatické řešení také pro rozebraná díla. Proč je to tak důležité? Musíme se vyhnout černé díře, která vznikla ve 20. století na internetu. Musíme se vyhnout situaci, kdy děti, studenti, žáci, kteří se nyní dívají na internet, tak tam nenajdou spoustu věcí, nemají k ním přístup, myslí si, že to potom neexistuje, čili musíme se vyhnout situaci, kdy vznikají takové problémy. Také musíme zajistit přeshraniční přístup, což je velice důležité. Musíme se vyhnout situace a vzniká to v některých zemích, kdy kulturní dědictví je doslova uzamčeno eh, v archivech a podobně, čili to by naprosto zničilo náš projekt. Poslední věc se týká tzv. veřejné domény. Jistým způsobem je to otázka příští generace pro Europeanu, pro digitální knihovny, jak zajistit, aby tento onlineový um, obsah zůstal ve veřejné doméně v digitalizované formě. O čem hovořím? Když eh, hledáte například Mary Queen of Scots, tak najdete poslední dopis eh, této královny, kterou napsal roku 1857, pár hodin předtím, než byla popravena na příkaz své sestřenice královny Alžběty. Pokud se snažíte proklekat k tomuto dopisu na Europáně, tak jste vyzváni, abyste eh, se přihlásili, předplatili si skotského poskytovatele ehm, těchto obsahů. Proč tomu tak je? Organizace, která digitalizovala tento dopis, má stále práva k tomuto dopisu k materiálu ve veřejné doméně, k materiálům, které digitalizovala. Tím vzniká problém přístupnosti k materiálu ve veřejných doménách. V první řadě Veřejná doména je menší v Evropě než v USA. Takže autorské právo bylo harmonizováno v Evropě i ve Spojených státech amerických 70 let po umrtí autora. Nicméně v USA je eh, dané datum roku 23, čili co bylo vydáno před rokem 23, tak už patří do veřejné domény. V Evropě musíte ověřit u každé knihy, jestli ještě podléhá copyrightu nebo ne. I když je to například eh, stará kniha z roku 1859, 16. století, tak si musíte ověřit, zda to ještě podléhá autorským právům. Další věc, který vyplývá z příkladu toho dopisu, je, zda tady vznikají další práva. Možná se to může měnit v jednotlivých členských státech, protože je tam různá míra původnosti. Čili jakým způsobem se můžete dostat k autorským právům je trochu jiné v jednotlivých státech. Čili něco podléhá autorským právům, například v Anglii, ale nepodléhá v Německu. Další věc se týká rozebraných děl, takzvaných uzavřených děl, které jsou ve veřejné doméně a to se úzce pojí s úlohou kulturních institucí v digitální éře. Je to také otázka, jaký model chceme vytvořit, abychom e, zajistili přístup ke kulturnímu dědictví našim dětem. Europeana se nachází zde, bude se dále rozvíjet a bude to důležitý nástroj pro uživatele po celé Evropě. Mohou to používat pro výzkum, pro práci, volný čas. Nicméně musíme odvést spoustu práce s členskými státy, s kulturními organizacemi a pokud chceme, aby díla podlehající copyrightu byla poskytnuta na Evropáně, tak eh, musíme také vzít eh, v potaz osiřelá díla a rozebraná díla. Pochopitelně podpora Evropského parlamentu může velice pozitivně podpořit rozhodnutí v této oblasti. Děkujeme. Vidíme, že existuje tady více problémů než pouze ty, o kterých jsme slyšeli v průběhu prvního projevu, takže jde to i nad rámec autorských práv. Děkuji za váš, váš eh, rozsáhlý projev a teďka předáváme slovo panu Jonathanu Novelovi. Uh, Dobré odpoledne, paní předsedkyně, dobrý den. Já jsem Jonathan Novel a pracuji pro společnost Nielsen. A dnes vám tady mám něco říct o faktech. O poptávce mezi spotřebiteli po digitálních knihách a samozřejmě se také k tomu sám vyjádřím nakonec. Představím se, představím naši společnost, vysvětlím, proč jsme tady. Chci se podívat na makro spotřebitelský obrázek celé věci. Nejprve se zmíním o trhu s výtisky a digitálním knihami nyní. Potom se zamyslíme nad tím, jak to vypadá do budoucna. Také řeknu, co si myslím, že by podle mě měli dělat zákonodárci nebo neměli dělat. Nielsen je největší výzkumná společnost na světě. Já pracuji v Británii a mým úkolem je eh, řídit aktiva naší společnosti. Pracuji v tomto světě od roku 81 Tohle přeskočím, jestli mohu, a pak se k tomu ještě vrátím. Společnost, pro kterou pracuji, vznikla v roce 1858, takže máme určitou důvěryhodnost. Poskytujeme zdroje pro eh, vyhledávání, prohledávání pro knihovny, pro společnosti po celém světě, věnujeme se elektronickému obchodu a vůbec působíme v devíti zemích po světě, k tomu se ještě vrátím. Zdroje pro dnešní prezentaci jsou údaje společnosti Nielsen a také analýzy malých společností ve Spojeném království. Mimo jiné GFK, Úřad pro národní statistiky, ptá jsem se také kolegů v tomto sektoru i v malobchodním sektoru. Takže začneme makroekonomickým obrázkem a na úvod bych řekl, že v západním světě se, si spotřebitelé zvykají na velice novou realitu. V roce 2008 až 2009 byli spotřebitelé svědky oslabené západní ekonomiky, zvyšovaly se například ceny paliva a tak dále. V září 2008 skolaboval trh a vedlo to k velké nejistotě. Po recesi nastoupil strach a mimo jiné e, došlo k velkému posunu v útratách spotřebitelů. Zdá se, že HDP už se dál nepropadá a zdá se také, že spotřebitelé už ne, ne, nešetří. Nicméně došlo k velkému posunu. Obecně řečeno se zlepšuje sebedůvěra spotřebitelů, ale jenom pomalu, mimo jiné proto, že dochází ke ztrátě pracovních míst. Čím více spotřebitelé šetří, a oni opravdu šetří, tím méně peněz mají na útratu. A proto dochází k dalšímu posunu, pokud jde o útraty za věci, které nejsou nezbytně nutné. Spotřebitelský index je na stejné úrovni trošku klesá. A mimo jiné to souvisí s tím, že spotřebitelé stárnou. A jaké to bude žít ve stárnoucím světě? Naše kultury zhruba v posledních 50 letech více méně vycházely ze zájmu mladých lidí. Já myslím, že v budoucnosti to místo toho bude vycházet ze zájmu starších lidí, jako jsem já. A jak se vedly knihy? Máme tady, tady dva faktory, stárnutí a omezené útraty. Když se podíváme na území Buxken, zjistili jsme, že dochází k meziročnímu poklesu, ale k nárůstu prodeje knih v Ázii a v Pacifiku. Takže se dá říct, podle mě, že obecně řečeno v Ázii a v Pacifiku, v Evropě a v USA je prodej výtisků knih zhruba na stejné úrovni, anebo pomalu klesá. Nicméně knihy jsou na tom lépe než zbytek zábavního sektoru, konkrétně hudba a DVD. Nicméně tato čísla mohou být zavádějící. Projevuje se tlak na snižování cen, průměrná sleva knih ve Spojeném království je asi 20 ve srovnání s doporučenou maloobchodní cenou, což představuje asi 5 miliard liber ročně. A viděli jsme, že knihkupci se odklánějí od specialistů, kteří prodávají tradiční, tradičním způsobem knihy, přecházejí k onlineovým malobchodníkům a samoobsluhám. A vzniká také větší tlak na specializované knihkupce a také na určité vydavatele a na to, jakým způsobem podnikají a jaké mají podmínky ve spolupráci s těmito novými prodejci. A tento přechod k prodeji na internet vidíme nejlépe e, na analýze kanálů. Vzal jsem si tady jako příklad americký trh, ale uvidíte, že je to obecné. Tyto údaje vám mohu ukázat, u některých jiných zemí vám je ukázat nemohu. A myslím, že se dá říct, že pokles v maloobchodních kanálech se tady skutečně projevuje. Vidíte, že se to skutečně meziročně projevuje, že to klesá, zejména tam, kde máme také internetové kanály. Vidíme, že například eh, přes internet to narostlo asi o 6,8 V některých oblastech se to dalo předvídat, Předvídal se to nějakou dobu, vidíme třeba například prodej technických knih, eh, zdravotnických publikací a podobně. Vidíme, že většina příjmů v těchto oblastech teď vychází z digitalizovaných nových služeb, zatímco dřív to bývaly časopisy a knihy. Atlasy, mapy, cestopisy, průvodci, počítačové knihy, to všechno v posledních třech, čtyřech letech pokleslo ale na to neměl velký vliv prodej elektronických knih nebo jiné internetové zdroje a zařízení, například Google Maps nebo TomTom. Celkově od roku 2007 spotřebitelé vydávají na knihy zhruba stejné částky. Takže jaký dopad mají elektronické knihy a digitalizované knihy na prodej, na spotřebitele? Bohužel je to nový trh a stále ještě nejsou spolehlivé údaje. Takže se na to podíváme tak trošku z humorné stránky. Ve Spojených státech, alespoň vydavatelé se na tom zhodnou, Prodej elektronických knih představuje necelá 3 celkového prodeje spotřebitelům. V Británii se zhruba všichni zhodnou, že to asi 1 V Německu v první polovině roku 2009 byl odbyt 65 tisíc jednotek s průměrnou cenou 10 eur na jednotku podle panelu GFK. Takže jsme se dívali na americký trh, protože je to největší trh s elektronickými knihami, abychom zjistili, jestli nám naše data ukážou, proč a jak spotřebitelé přecházejí od tradičních knih k elektronickým knihám. Podívali jsme se na údaje Bookscan od roku 2004 do roku 2009, abychom viděli, jestli jsou některé kategorie knih, které kanibalizuje prodej elektronických knih. Nejsnadněji se asi dají převést dvě kategorie – pokud jde o elektronické čtečky nebo digitální formát, a totiž krásná literatura a klasika, přičemž eh, pro řadu těchto děl už neplatí autorské právo. V případě klasiky také eh, majitelé elektronických čteček mají, eh, dostanou určitý balíček těchto knih při koupi. V obou případech jsme viděli, že u krásné literatury a klasiky to od roku 2004 do roku 2009 narostlo přičemž současně celkově ten trh s knihami byl na tom stále stejně, anebo prodej poklesl. Nicméně celkově elektronické knihy pomohly navýšit odbyt v tomto období. Takže jak to vypadá do budoucna? V tomto raném stádiu je nesmírně obtížné předvídat, jak to bude. Takže Teď přecházíme od fakt k domněnkám. Růst bude pomalý. Bude nesmírně pomalý. Dojde tomu postupně, po troškách. A většinou poté, když narazíme na nějaký klíčový milník. V příštím roce bude klíčový milník pomázet společ, pohánět společnost Google, Apple přes iPad a důležitá bude také reakce Amazonu na oboje. A my jako spotřebitelé budeme stále více spotřebovávat knihy v hybridním světě tisku i digitálního formátu. A výzkum nám ukazuje, že elektronické čtečky si budou kupovat především lidé z mé generace a ne mladí lidé, kteří sedí tady vzadu v místnosti. Spotřebitelé budou také požadovat nižší ceny za elektronické knihy a budou očekávat, že když si koupí tištěnou verzi, dostanou elektronickou verzi zdarma. Specializovaní prodejci přežijí jenom když dají zákazníkům přístup ke všem formátům knihy, včetně elektronické knihy a digitální knihy. Vydavatelé podle mě budou tvořivým jádrem tohoto pomalého procesu změny a využijí digitální růst k tomu, aby přišli s hybridními produkty. Tam nebudou patřit jenom knihy, ale i multimediální produkty, aby se zajistilo, že knihy budou i nadále relevantní i pro mladší spotřebitele. Knihovny také nesmí kanibalizovat výdaje spotřebitelů tím, že budou zdarma půjčovat elektronické knihy, protože jinak by se toto velice citlivé mikroklima mohlo naprosto zničit. A pro autory je to také dobrá zpráva, budou víc vydělávat, protože když je toho víc k dispozici, narůstá odbyt. A poslední důležitá věc, a paní předsedkyně, to byste také měli zvážit, Myslím si, že bude velice pomalý vývoj, přechod mezi spotřebiteli od tisku do digitálního formátu. Nepřijde jeden okamžik typu iPod. Spíš to bude takový postupný přechod. Já předpovídám, a moc se mi nechce, protože mám radši fakta, předpovídám, že do roku 2020 bude více než polovina knih prodávaných v Evropě a v USA stále ještě tištěná. A k tomu bych ještě něco řekl. Kolik lidí musí přejít na elektronické knihy, aby to mělo skutečný dopad na trh? Odpověď má dvě části kolik lidí tvoří jakou část prodaných knih. Když má někdo elektronickou čtečku nebo má přístup k digitálním knihám, kolik knih, které nakupuje, potom přejde na elektronický formát. Podle TNS, to je britský průzkum, jenom 2,5 britské populace kupuje asi 17,4 knih v Británii. To znamená asi 1,2 milionu dospělých. Přes polovina knih, 45, pardon, 54%, kupuje asi 18% kupujících. To je asi 9 milionů lidí. Kdybyste prodali 500 tisíc elektronických čteček ve Spojeném království, pokryli byste 8 až 10 těch, kdo kupují knihy v Británii. Kdybyste chtěli dosáhnout 50%, 12 milionů lidí by muselo používat elektronické knihy. A to znamená v podstatě všechny, kdo v Británii nakupují knihy. A ve srovnání s tím je v Británii asi 2 miliony iPhoneů a asi 10 milionů lidí využívá iPod. A na závěr mám několik návrhů na to, co by měli dělat zákonodárci. Já si myslím, že je zásadní, abychom sledovali ty klíčové milníky, o kterých jsem mluvil. Také je zásadní chránit autorské právo. A ještě důležitější je podle mě eh, hlídat piráty, honit piráty a zavádět zákony proti pirátství. Nesmíme provádět legislativní změny, které naruší rovnováhu a budou mít negativní dopad na stávající úroveň výdajů spotřebitelů při tomto přechodu do hybridního světa. Děkuji. Thank you very much. Now we have... Uh, Děkuji mnohokrát. A nyní uzavřeme první kolo a budeme mít diskusi. Dávám slovo panu Berlingerovi, prosím. Eh, voglio soltanto... Tak, podíváme se na toto téma. Já mám tři otázky, pokud, buď, pokud to bude možné. Dvě otázky mám na zástupce Google a další otázku eh, na zástupce Europeany. Co se týče pany, pana Delamory, chci se zeptat, myslíte si, že budeme moci zajistit rozsáhlé rozšiřování, a teď hovořím opravdu o milionech a milionech eh, možných uživatelů, To znamená, že já teď hovořím o přístupu, rozsáhlém přístupu, který bude buď bezplatný, anebo velmi, velmi levný a zároveň legální. Protože podívejme se na to. Jeden eh, italský právník, pan Cesare Beccaria, byl jedním z prvních právníků, který bojoval proti trestu smrti. A tím, jak se navyšovala doba trestu, tak nám dokázal, že vlastně zpřísňování trestů nikam nevede. Jde hlavně o správnou aplikaci, správné provádění sankcí, protože když nebudeme správně aplikovat sankce, tak to také nikam nepovede. A dále musíme zpřístupnit přístup ke znalostem a to musíme zajistit pro miliony a miliony občanů. To je jednou z hlavních dnešních výzev. To znamená zpřístupnit opravdu nevyčíslitelné množství knih. Pokud by se to podařilo, tak to by samozřejmě bylo skvělé. Ale je možné, že tady by opra- ten opravdový koncept knihovny trpěl. To znamená, že bychom sice něco zpřístupnili, ale nezajistili bychom zároveň kvalitu těch zpřístupněných informací. To znamená, že musíme hlavně také podpořit služby, které zajistí kvalitu zpřístupňovaných informací a samozřejmě všech služeb, které zlepšují spotřebu, takzvanou spotřebu znalostí. A pokud by toto bylo dostatečné pro uživatele, tak eh, já nevím, to se spíše jen ptám. Eh, co se týče Europeany, já jsem zažil rukopisy, eh, archívy, eh, chodil jsem do knihoven a mou vášní je najít eh, nějaký dopis a vytvořit doktrínu v souvislosti s archívy. Já ale také obdivuji Gutenberga, protože pokud bychom k kdysi se rozhodli, že zůstaneme pouze u rukopisů a kódů, tak bychom v tuto chvíli měli pouze eh, několik málo čtenářů na světě a díky eh, knihtisku a díky Gutenbergovi jsme se dostali tam, kde jsme a internet je naším dnešním Gutenbergem. Možná, že internet je opravdu eh, tím jediným prostředkem, který dnes existuje pro rozšiřování znalostí. Musíme zdůraznit veřejný aspekt přístupu ke znalostem, protože přístup ke znalostem je ve veřejném zájmu proto ale také tento zájem musí být veřejně spravován. Musí to být veřejné úřady, které ho budou spravovat. Musíme se vyhnout eh, soukromému kapitálu. A teď je dojdu k závěru. Jakým způsobem můžeme přispět a zvýšit kvalitu zpřístupňovaných informací? protože pokud mezi starou Evropou a spojenými státy americkými eh, existovala válka, která nicméně už je na konci, nebo už dávno skončila a my jsme teď v situaci, která je daleko, daleko lepší, tak eh, si myslím, tak, teď tady máme další řečníky. A prosím vás, abyste hovořili co nejstručněji, abychom došli trošičku dál v té naší debatě. Děkuji mnohokrát, velice stručně. Pánovi ze společnosti Nielsen říká, že knihovny nesmí doslova sežrat výdaje na knihy, které, za které by platili čtenáři. Není to snad účel knihoven, aby tak činili? dne. Okay. Mrs. Wexström. Paní Wexström. Oh, tack för ordet. Jag har haft förmånen att resa till Alexandria. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem měl možnost několikrát jet do Alexandrie a mohla jsem si prohlídnout starou alexandrijskou knihovnu která se také rozhodla být co nejinovativnější eh, v souvislosti s, bibli- s bibliografickými seznamy. Samozřejmě můžeme eh, porovnávat, můžeme srovnávat Europeanu s Alexandrijskou knihovnou. Tady vidíme, že máme několik kolik států, které přispívají eh, do naší knihovny, ale také spoustu států, kteří, které vůbec eh, nepřispívají. A já si myslím, že my musíme chránit hlavně naší kulturní rozmanitost, protože eh, naše kulturní rozmanitost je to, co musíme chránit v první řadě. A proto také máme Europeanu. A já se chci zeptat, jaký plán jste si připravili tak, aby tato rozmanitost 27 členských států Evropské unie byla zachována? Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky. Jednu na pana Delamoru. Vy jste hovořil o partnerstvích, o partnerství mezi Googlem a několika evropskými knihovnami. Já se chci zeptat, do jaké míry jsou tato partnerství exkluzivní. Eh, chci se zeptat, jsou to tedy eh, exkluzivní eh, partnerství v tom smyslu, že e, ta díla v těchto knihovnách už nebudou přístupná pro Europeánu, anebo tomu tak není. A dále otázku na pana Volmana, ale také částečně na pana Delamoru. Vy jste velmi e, zdůraznil otázku toho, že skrze digitalizaci eh, děl vzniká nová otázka nebo v podstatě nový aspekt autorského práva. A já se chci zeptat, eh, jak, se, eh, jak si myslíte, že by toto, tento problém mohl být vyřešen, protože my v Evropáně se budeme potýkat s tím stejným. Jak vy se tedy vypořádáváte s těmito novými autorskými právy, které vzniknou po digitalizaci eh, těch daných děl. Děkuji. Dal pan Boris. bych zapytać eh, představitele Europany. Děkuji Mám... Vy jste říkali, že je tady dynamický proces digitalizace, digitalizace děl. A zdá se, že tomuto procesu dominuje několik zemí. A některé k tomu mají naopak hodně daleko. V Evropě změna definice práv, pokud je o osiřelá díla, k tomu by snad mělo dojít z hlediska největšího počtu knih, které by potom bylo možné vložit do Europeány? To je moje první otázka na zástupce Europeány. A druhá otázka. Ta je pro zástupce společnosti Nielsen. Vy jste říkal, že dnes si polovina čtenářů kupuje polovinu knih. Myslíte si tedy, že takové iniciativy jako Europeana nebo Google, které digitalizují některé knihy a pak je dávají k dispozici, na základě propagace informací. Myslíte si, že to může mít něco společného? Jinými slovy, je digitalizace nástroj pro propagaci knih? Protože údajně revoluční povaha digitalizace knih nemusí mít příliš velký vliv nebo revoluční vliv na prodej tištěných knih. Nemohlo by to být tak, že digitalizace knih bude jakýmsi předskokanem pro obchod s tištěnými knihami? Děkuji. Ano. Pokud je o otázku pana Berlingera, co se týče přístupu, my jsme přesvědčeni o tom, že tak by to být mělo. Co nejširší možný přístup k lidským znalostem při co nejnižších nákladech a nejnižší náklad, nejnižší cena je zdarma. Takže každý uživatel může jít na Google a stáhnout si celou kopii knihy, která už je ve veřejném vlastnictví. A usnadili jsme to i lidem e, zrakově postiženým, protože si tato díla mohou převést na text a z toho textu na Braillovo písmo. Takže tento názor naprosto sdílíme a také se podle toho chováme. Pokud je o to, jestli Google nebo tyto iniciativy nahrazují knihovny, anebo jiný typ kvalitního přístupu, my si myslíme, že masová digitalizace je doplněk, ne náhrada knihoven a ostatních věcí. Já myslím, že byste se na to měli dívat jako na věc, která je pro lidi, kteří z nějakého důvodu nemají přístup k knihovně, buď protože jsou někde daleko, nebo že jsou chudí, z nějakého jiného důvodu. Takže my vidíme online internet jako jakousi bránu pro přístup, protože věříme, že lidé by měli mít na světě přístup k informacím. Měli by mít na vybranou. Pokud jde o otázku další, co se týče našich partnerství s knihovnami, my jsme přesvědčeni o tom, že tato díla nejsou ztracená pro Europeánu. Vedu vám příklad. Nedávno jsme podepsali dohodu o partnerství s Ministerstvem kultury. A jedná se o knihovnu ve Florencii. Ta je také členem Europeány a přispívá k Europeáně. A my se těšíme na to, že díla, která jsme digitalizovali v této knihovně, se objeví přes Europeánu Jde prostě o to, aby to bylo co nejvíc k dispozici. A pokud jde o autorské právo, jistě, my dotržujeme autorské právo, bez ohledu na to, v které zemi působíme. Ale pokud je kniha ve veřejném vlastnictví, domníváme se, že skutečně je ve veřejném vlastnictví. A proto ji dáváme plně k dispozici všem uživatelům na světě, za předpokladu, že v jeho zemi je tato kniha ve veřejném vlastnictví. V tom případě si ji bude moct stáhnout zdarma. Nicméně dáváme kopii každého souboru, který digitalizujeme také knihovně, aby ho také mohla dát k dispozici prostřednictvím svých zdrojů. A odpověď pro pana Borise jménem knihkupců. To byla otázka na vás. Ne, já myslím, že ne. Dobře, v pořádku. Pan Folman, prosím. Ano, děkuji. Já myslím, že na mě byly čtyři otázky. Za prvé, potřebujeme nějakou veřejnou iniciativu nebo odezvu veřejnosti a jak by to vlastně s tou digitalizací mělo být. Musíme toho digitalizovat tolik, že se to nedá udělat jako veřejná iniciativa je potřeba zapojit i soukromý sektor. A je opravdu důležité, aby se do toho soukromý sektor zapojil. A zajímavá je otázka, v čem spočívají omezení, která chceme uplatňovat. Jaká exkluzivita by mohla být přijatelná, jaká už ne? To je zajímavá otázka. Otázka paní Wikstromové o tom, jak můžeme zajistit, že se zapojí všechny členské státy. Evropa je jenom špička ledovce protože všechny členské státy digitalizují. A v průběhu času se to samo jaksi vyřeší. Samozřejmě vždycky budou některé aktivnější členské státy. A jedna zajímavá koncepce, o které teď jednáme v pracovní radě rady a budou k tomu závěry rady o Europeáně v květnu, je myšlenka cestovní mapy. Podíváme se na to, kde jsou mezery v různých členských státech a uvidíme, kde toho musíme udělat víc. Vaše otázka na nová autorská práva a jaká jsou možná řešení, já myslím, že jsme na tom stejně, jako jsme byli před pěti lety s osřelými díly. Zjistili jsme, že je to problém, neměli jsme tehdy žádné jasné řešení, ale teď po pěti letech nazrál čas, abychom s tím něco udělali. A já myslím, že stejně jsme na tom i u otázky nových autorských práv, která vznikají v v důsledku digitalizace. Zjistili jsme, že otázka tady je, nevíme, do jaké míry je to všechno už hotové, ale musíme začít hledat řešení a já myslím, že do tří, do čtyř let to zase nazraje a budeme schopni něco udělat. A potom poslední otázka se týkala definice osiřelých děl, pokud jsem to správně pochopil. Proč by to nebyla nějaká široká definice, aby se dala uplatnit co nejšířeji? Na jedné straně samozřejmě chceme, aby byla osiřelá díla k dispozici, na druhou stranu ta díla nikdo nechrání. Zámu nikoho, společnosti, autora nikoho. Na druhou stranu se musíme podívat na zájmy držitelů práv. Nechceme, aby se stalo, že lidé začnou digitalizovat nějaká díla a budou říkat, že jsou to díla osiřelá, ale přitom si to pořádně nezjistili. Také je potřeba najít řešení pro situace, kdy se najednou objeví držitel práv. Takže tady musíme najít dobrou rovnováhu. Ano, ty věci musí být použitelné, ale na druhou stranu musíme zajistit, že budou chráněna a dodržována práva držitelů. Uh, um, um, Nejprve ta otázka, která se týká toho, že digitalizace vytváří mnohem větší zdroje, ano, samozřejmě. Je to úžasná věc a je to skvělé pro spotřebitele, a tento zdroj vede k tomu, že věci budou víc k dispozici pro spotřebitele přes nejrůznější zařízení, počítače, chytré telefony a tak dále. A my musíme zajistit, že budeme chránit současné obchodní modely při tom přechodu do hybridního světa a proto jsou práva naprosto zásadní. A zpátky k tomu, co říkal pan Ekstrom, omluvám se, že jsem říkal jenom ne, ale říkám ne proto, protože knihovny by neměly kanibalizovat prodej starších knih ze strany knihkupců a vydavatelů. A to je zásadní. Protože autoři teď dostávají zaplaceno prostřednictvím obchodních modelů a tam je určitý řetězec. Ty modely se neustále mění a vyvíjejí. Nesmíme být staromódní ale musíme povolit nebo umožnit, aby se tato revoluce postupně uřídila. Děkujeme v tuto chvíli všem účastníkům první debaty a přicházíme k druhé části našeho slyšení. Jde tedy o dopady digitální digitali, projektů digitalizace jde hlavně o ekonomické, kulturní a právní aspekty a v tuto chvíli bych rád přivítal a předal slovo panu Brunovi Galindovi, španělskému spisovateli. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se jmenuji Bruno Galindo a jsem spisovatelem. Eh, vydělávám si tím způsobem, že píšu do novin, dělám také televizní scénáře, reklamní spoty, manažerské projevy, texty katalogů, dokonce píši i básně. To znamená, že já píši věci, s prostřednictvím kterých se lidé chtějí komunikovat. A abych si tedy vydělal peníze, tak kromě toho také píši literaturu, to znamená romány, příběhy, pohádky, píši to, co chci zprostředkovat svým čtenářům, ať už jsou to mé osobní anebo profesní zájmy. Já se teď zaměřím na současnou literaturu. Nebudu hovořit příliš o a o akademickém světě nebudu hovořit ani o osiřelých e, dílech. Patřím ke třídě spisovatelů, pro které, jsou, pro které jsou nové technologie něco pozitivního a snažím se je využívat. Eh, já rozumím, že eh, můj nový román, který bude eh, digitalizován, bude mít stejnou důležitost jako mm, ameba, to znamená, že ve chvíli, kdy si ji někdo stáhne do svého počítače, tak bude mít velikost, která nebude větší než konec mého malíčku. A co se stane s tou ikonou? Ta ikona bude poté přetažena na osvětlené obrazovce někam do pevného disku. A kdo ví, co s tím románem bude dál. Já jsem součástí knižního sektoru a já cítím pesimismus svých kolegů, kteří mají strach z toho, že zanikne papír a že všechno bude zdigitalizované. Já si myslím, že není třeba mít strach. Myslím si, že jsme opravdu v historické chvíli která může být pozitivní pro eh, všechna vydavatelství. A všichni už známe nejposlednější a nejpopulárnější ovoce tohoto sektoru. Jsou to Kindle a iPad. Měli bychom eh, porozumět tomu, že papír byl v podstatě takovou vsuvkou mezi mluveným a digitálním světem. Ehm, my díky digitalizaci eh, se můžeme přiblížit spoustě nových čtenářů, kteří nebyli čtenáři papírových děl a tím, že my jim poskytneme tuto novou technologii, tak získáme nové čtenáře a já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč bychom měli přivítat digitalizaci knih s otevřenou náručí. Kromě toho všichni znáte případ hudebníka, který eh, začal ztrácet své příjmy eh, kvůli tomu, že se přestali prodávat jeho disy, jeho cedička. A co udělal? Začal více vystupovat živě a na koncertech. A to je něco, z čeho bychom se měli poučit i my. To znamená, že my všichni spisovatelé bychom se měli zamyslet nad naším eh, způsobem práce. Měli bychom se od tohoto hudebníka něco naučit. Eh, skrze eh, nekontrolované eh, šíření digitálních děl se literatura musí potýkat s procesem ztráty prostředníků. A teď v souvislosti s názvem tohoto slyšení bych se rád zaměřil na ekonomické, kultura, kulturní a sociální dopady digitalizace a to samozřejmě z mého pohledu a z pohledu spousty spisovatelů na celém světě. Budu tedy hovořit o literárním světě a o knižním sektoru. Začnu ekonomickými dopady. Myslím si, že všichni z knižního tradičního sektoru víme v tuto chvíli, co ztratíme, nebo jakým způsobem se budou snižovat naše příjmy, protože spotřebitel si najde způsob, jak spotřebovávat více a platit méně. Přesně to, co se stalo s hudbou, co se stalo s kinem, to všichni známe. Je pravda, že vydavatelství se asi nebudou moci stát agenty eh, svých spisovatelů. To se nestane. To se stalo v hudebním světě, ale nestane se to s literaturou. Myslím si, že bude zcela zásadní pokračovat se vzděláváním našich spotřebitelů. To znamená eh, provádět kampaně o piráctví. I když tyto kampaně by mohly mít eh, velmi frustrující výsledky. Myslím si, že my musíme hovořit v každém případě o případech eh, potrestání lidí, kteří si například nelegálně stahovali hudbu co se týče knihkupců, ať už malých či velkých, tak všichni víme, že postupně budou ztrácet svou část trhu vydavatelství budou snižovat své stavy a také budou snižovat náklady na svou výrobu. I když samozřejmě budou muset dále pokračovat s tiskem v průběhu následujících let. Vy všichni máte k dispozici eh, všechny ty zprávy, to znamená, že nemá cenu, abych tady o tom hovořil podrobněji. Myslím si nicméně, že literární podniky najdou v budoucnosti eh, nového nepřítele eh, v internetu. O čem teď hovořím? Hovořím o profesionální a amatérském editování. Editování, které bude bezplatné a které bude nabízet spoustu možností prostřednictvím sociálních sítí. Sociálních sítí, které si myslím, že budou zásadní pro rozšiřování literárních děl v budoucnosti. Pro autory si myslím, že digitální dobrodružství je v každém případě výhodné, protože, se ta, protože tady dochází k nové distribuci zisku. E, půjde o nový model přímého prodeje literárních děl, což si myslím, že může být výhodné pro tento sektor. Samozřejmě záleží na aplikaci. Eh, toto dobrodružství samozřejmě souvisí ale také se ztrátou některých privilegií. Samozřejmě, že se nejvíce budou prodávat ti největší spisovatele, ale ti jsou také těmi osobami, které mohou co nejvíce eh, ztratit eh, prostřednictvím pirátství. menší spisovatele nebo méně známí spisovatele budou moci využívat nových nástrojů, které se objeví autoři eh, literatury, ať už jsou eh, jacíkoliv, si myslím, se musí začít soustředit na sociální sítě, protože to jim umožní přímý kontakt s jejich přímým publikem. A teď budu hovořit o kulturních dopadech. Já nemám pochybnosti o tom, že vyhrajeme všichni, zvítězíme všichni protože eh, dědictví literární i vydavatelské, ať už hovořím o minulosti nebo o současné době, bude zpřístupněno všem. A já si myslím, že tím se splní v podstatě určitý sen lidstva. Jsem si jistý, že to bude eh, v každém případě eh, pozitivní pro demokracii, pro mír, pro vymícení fundamentalismu a extremismu. Bude to pozitivní opravdu pro všechny. A jak jsem již eh, říkal, spisovatel se musí začít učit pracovat s novými technologiemi, tak, aby mohl rozšiřovat své dílo, ať už na své osobní webové stránce, na svém blogu, aniž by potřeboval nějakého zprostředkovatele, aniž by potřeboval uh, nějaké vydavatelství tradiční nebo online vydavatelství, aniž by potřeboval Google jeho digitální strategie bude vyžadovat, ale jeho daleko eh, intenzivnější přítomnost. Já si myslím, že spisovatel se bude muset naučit být daleko více digitální a daleko více fyzický bude se muset ukazovat svému eh, publiku, eh, bude muset s ním daleko příměji eh, komunikovat. A to si myslím, že už se stává v současné době. Hovořím tady hlavně o poezie, protože spousta poetických, básnických sbírek se nepíše proto, aby byly vytištěny, ale proto, aby byly vyslyšeny živě. A tito básníci vydělávají daleko více peněz těmito živými vystoupeními, než by vydělali tištěnými děly, díly. A internet je přesně tím eh, prostředkem, který zprostředkovává přístup eh, k těmto dílům, k románům, eh, k básním a tak dále. Co se týče mé osobní zkušenosti, já jsem napsal sedm knih, které jsem nechal eh, vydat různými vydavatelskými domy, anebo jsem je eh, zveřejnil na webových stránkách tyto práce já jsem použil potom na různých seminářích, konferencích a tak dále. A v různých případech mohu říci, že ty příjmy, které jsem měl z těchto konferencí a seminářů, byly mnohem vyšší než příjmy ze samotného prodeje knih. A to si myslím přesně je to, co se bude daleko častěji stávat v budoucnosti. Daleko častěji eh, uvidíte spisovatele živě, uvidíte eh, spisovatele, kteří spolupracují s hudebníky, s vědci, eh, s výtvarníky a s performery, protože všichni víte, že eh, neustále máme více festivalů, konkurzů, soutěží, eh, všech takovýchto dalších akcí, které nějakým způsobem souvisejí s literaturou. A Eh, chci tedy ještě jednou říci, že samozřejmě eh, nejvíce literatury v této chvíli najdete na internetu a díky internetu se literatura stane také daleko populárnější. Eh, nevím, jestli populárnější nebo bude prostě více spotřebovávána. Eh, co se týče spoken word nebo storytelling, to znamená vyprávění nebo ústního slova. To jsou v každém případě žánry, které se budou daleko více rozvíjet v souvislosti se samotným spisovatelem a literaturou my se budeme muset daleko více seznamno, seznamovat s konceptem, eh, který někteří z nás známe a kterému se říká perfoliteratura. Já si myslím, že co se týče strát eh, příjmu, eh, vydavatelství může vést také ke snížení eh, nákladů překladů. To znamená, že je možné, že se sníží počet překladů, možná, že budeme mít větší přístup ke světovým dílům, ale možná, že budeme mít méně překladů. To je opravdu možné. A co se týče těch právních dopadů, v každém případě se jedná o, to, eh, nejs, o tu nejsložitější oblast. Eh, co se týče mě, tak já si myslím, že to musí být evropské úřady a ne eh, nadnárodní organizace, které se ujmou z odpovědnosti v souvislosti s digitalizací literárních děl. Myslím se, že tímto způsobem by se nám také podařilo lépe chránit eh, evropskou kulturu před eh, čistě merkalistickými, merkalistickými eh, přístupy takových firm, jako je například eh, Google. Nikdo nemůže zajistit, že Google eh, zítra se rozhodne, že zavede cenzuru, aneže bude, anebo že bude svým eh, čtenářům vnucovat určité spisovatele anebo druhy literatury. Nikdo nemůže zajistit, že se z Google zítra nestane pouze ziskuchtivá společnost. Jako soukromý podnik by na to měl měli také právo. Ale také z tohoto důvodu si myslím, že by to měly být eh, evropské úřady, které převezmou zodpovědnost. Myslím si, že to není žádné tajemství, že Evropa ztratila svou historickou eh, roli. E, v souvislosti se svými e, výrobními kapacitami, se svým e, vědeckým mm, kapitálem a tak dále. A co tedy musí Evropa chránit a zároveň nabízet světu? Já si nejsem jistý, jestli jsme opravdu tím nejlepším hospodářským modelem. Nejsme ani s předem celého světa. Možná, že nejsme ani nejlepší ve výzkumu a vývoji. Nejsme tím novým světem. To, co ale v Evropě máme, je kultura a znalosti. To je přesně to, co podle mého musíme podporovat, musíme chránit, musíme spravovat a podporovat v rámci nových technologií a také v rámci nových scénářů. Nemůžeme tuto zodpovědnost vložit do rukou mm, severoamerického podniku, který využívá své monopolní, svého monopolního postavení na trhu. Měli bychom si to opravdu ještě jednou prověřit. Musíme udělat všechno pro to, abychom e, vzdělávali e, naše občany protože velká část našich občanů nestíhá vnímat všechny ty změny, které v tomto dnešním světě probíhají. Existuje spousta strachu a obav v souvislosti s internetem a to jistě vyplývá z toho, že nikdo společnosti nevysvětlil, že právě dochází k přechodu od děl, která byla psaná na papíru, k dílům, která jsou digitalizována. Děkujeme. Děkujeme pan Cerizie z firmy Kanima Máte. Slovo prosím. Dámy a pánové, mnohokrát děkuji kulturnímu výboru, výboru pro právní záležitosti, že dnes hovoří o velkých výzvách digitalizace pro vydavatele, co to znamená pro vydávání knih. Zastupuje vydavatelství Galimar, kde řešíme také otázku digitalizace a Máme také odbory, zastupujeme evropské vydavatele, patříme ke komisi Martexie, která se zabývá digitalizací tištěných knih, také se tím zabývá eh, Ministerstvo kultury Francie. Vydavatelství Gallimard eh, vydává katalog, který má přibližně 30 tisíc knih. Jsou to tisíce knih, které jsou vydávány, ale jsou to také dopisy, které jsou posílány um, umělcům, spisovatelům. Musíme se spojit se všemi autory ve všech nejrůznějších jazycích, na všech kontinentech, čili umožňujeme, aby velcí spisovatelé byli známi po celém světě, například Sartre, Žíte a další francouzští spisovatelé jsou díky nám známí po celém světě. Pochopitelně musíme vzít v úvahu digitalizaci. Musíme zajistit, aby jako vydavatelé jsme byli viditelní na webu, na internetu, takže vydavatelé se musí plně zapojit do digitalizace, používání katalogu což je ohromná příležitost celé řady důvodů. V první řadě eh, musíme získat eh, zpět kapitál, který jsme v průběhu let in, zainvestovali do vydávání knih, eh, čili je to otázka návratnosti. Dostali jsme od autorů možnost, abychom tímto způsobem využili jejich kulturní dědictví a chceme také zajistit, aby byl naplňován kontrakt, naplňovaná dohoda, která byla uzavřena s autory. Chceme také zajistit snadný přístup ke kulturnímu dědictví, aniž bychom vytvářeli určitou falešnou koncepci toho, že je něco poskytováno zdarma. Nic takového neexistuje. Musíme udělat vše pro to, aby vydávání knih bylo bohaté, legitimní, aby mělo vliv, takže žádná digitální knihovna nemůže vyvážit eh, to, jak se organizuje nyní věci. Čili naše vydavatelství Galimar se rozhodlo eh, vydat eh, ohromné množství titulů, 20 tisíc a také s jednotlivými autory jsme dohodli honoráře. Pochopitelně je to velice zdlouhavá práce, je to možná zdlouhavější než samotná digitalizace daného díla, čili tím vytváříme velké digitální katalogy. Ve Francii a také v Německu v případě rozebraných knih můžeme vytvořit takzvaný systém pro spravování knih, to znamená, že kdo bude chtít, tak se bude moc vytisknout tisk, tento tisk by potom mohl být poskytnut také Europeáně. Také existuje celá řada národních řešení, které můžeme vzít v úvahu, ale musíme udělat průzkum v zemi, kde kniha byla vydána, například ve Francii. Spolupracujeme s francouzskými úřady, vytváříme kolektivní systém pro osiřelá díla, což eh, požaduje jednomyslnost a jednomyslný postup ze strany všech zúčastněných eh, stran. Existuje zde systém zprávy um, autorských práv také v případě Europeány. Každá země by měla poskytnout eh, právní nástroje, kterými ošetřuje tato práva. Je důležité, abychom tuto zprávu zajistili na evropské úrovni. Vydavatelé mohou být eh, Dispozice, co se týče vytváření jednotlivých souborů. Musí to být eh, tedy prováděno v oblasti, kde vydavatelé mají určitou působnost. A co se týče smluvních závazků, tak eh, vydavatelé mají určitou odpovědnost, je to pro ně také příležitost. Pokud tak neučiníme, tak nebudeme respektovat eh, smluvní svobodu. To znamená, že třetí strana by mohla zaujmout eh, místo vydavatele, mohli by v podstatě zneužít dílo, mohli by také řešit otázku propagace, aniž by se tedy obraceli na vydavatele. Čili nejhorší případ takovýchto praktik je asi pirátství. Takže vítáme evropské snahy, že chceme posílit veškerá opatření proti padělání a piráctví. Musíme udělat vše pro to, aby systém byl interoperabilní, aby existoval jednotný právní rámec a myslíme si, že pokud objem bude příliš velký v digitálních knihovnách, bude to velice náročné z hlediska zprávy duševního vlastnictví. V podstatě v případě Google byla uvalena určitá pravidla na vydavatele, ale existují zde závažné problémy, které se týkají autorských práv, Myslím, že evropské instituce by se mohly inspirovat britským systémem, to znamená, jakým způsobem vytvořit digitální knihovnu. Měly by ale také zajistit, aby byla uchována kulturní různorodost. Eh, myslím si, že tady neexistují velké překážky pro vytváření digitálních knihoven, ale musíme udělat vše pro to, aby tyto iniciativy nebyly zpomalovány. Často jsou proti těmto projektům samotné knihovny, jednak z ekonomických důvodů, ale také z technických důvodů. V první řadě ty ekonomické eh, důvody jsou takové, že se vytváří nové elektronické knihy, nicméně je velice obtížné poskytnout tyto knihy v dobré kvalitě, pokud budeme dělat eh, digitalizaci v ohromném množství. Zpráva Montezie nedávno poukázala právě na tyto aspekty. Musíme také pochopit, že eh, musíme zajistit integritu díla, jednak eh, tato integrita musí být zajištěna jak čtenářům, tak autorům. Musíme zajistit, aby proces digitalizace byl aktivní, aby to nebyla nějaká eh, urychlená, spěšná, nekvalitní publikace daného díla v digitální formě. Snahy Google, kdy Google vydává digitální knihy bez svolení autora, je něco naprosto nepřijatelného. Autoři v podstatě nemají nárok potom na patřičný honorář, jejich děla jsou takto zneužívána. Jsme ještě v takové počáteční fázi, vytváříme rámec pro situaci, která se rychle vyvíjí. Pochopitelně denně vidíme nejrůznější návrhy. Francouzská nakladatelství už desítky let eh, pracují na tom, aby na trhu existovaly spravedlivé podmínky, spravedlivá pravidla. Chceme udělat vše pro to, aby dobré praktiky v našem sektoru byly zachovány. Digitalizace nemůže nedbat na tyto jisté obavy. Ve Francii vydavatelství a autoři vždy spolu úzce spolupracovali, ne prostřednictvím nějakého kartelu, ale protože sdíleli přesvědčení, že eh, dílo, které má být vydáno, musí být eh, vydáno ve spolupráci, v úzké spolupráci se vyrvatelstvími. Také jeden operátor by mohl kontrolovat eh, způsob vydávání knih. A kolegové z Velké Británie také vytvořili určitý smluvní model, pomocí kterého můžeme vytvářet eh, a stanovovat ceny. Ehm, v digitalizované doméně. V Velké Británii to byl úspěch, v podstatě to bylo vítězství Amazonu. A celé jistě potřebujeme větší zásah ze strany Evropského společenství. Musíme zajistit, aby existovaly právní, digitální vydání. Musíme se dívat také na otázku DPH. Například na začátku roku byla vydána evropská petice, která eh, se zabývá touto otázkou, která chce zvýšit povědomí o tomto problému. Já si myslím, že digitální kniha může být poskytnuta za rozumnou cenu. Tuto petici podepsalo 150 tisíc 000 profesionálů z členských států. Nejsou to sami vydavatelé, ale je to petice, kterou podepsali i knihovníci a autoři. Doporučujeme, aby se na pozornost věnovala především následujícím bodům. V první řadě nechceme, aby zde byli monopolní, dominantní aktéři, kteří by ovládali tuto doménu na internetu. Dále je tedy velice citlivá interakce mezi vyhledávači a mezi službami, které poskytují knihkupectví. To znamená, musíme zajistit indexaci, aby tyto věci byly obecně přístupné. Také musíme podpořit sektor vydávání, musíme mít dobrou kvalitu vydávání na webu, ale také rozumné množství děl, která budou poskytnuta na webu. Musíme zajistit také podporu knihkupectvím, aby úspěšně mohla doplňovat eh, vydávání eh, knih eh, v tištěné podobě i tedy digitálně. Čili je to doba, kdy se vlastně tato dvě média propojí. Také někteří operátoři v podstatě nám vnucují určité tempo vývoje a to vyvolá taky jisté obavy. Děkuji srdečně a předáme slovo paní Friederike Nielsen, která zastupuje firmu Books on Demand GmbH. jetzt an, jetzt <laughs> möchte ich mich auch bedanken. Děkuji, já bych eh, vám ráda poděkovala za pozvání a za to, že zde mohu hovořit o našem postoji k autorským právům a k digitalizaci. Nejdříve pohovořím o naší firmě. Jsme firmou, která se rozhodla, že se zaměří na eh, digitalizaci a také na tisk. Velká část našich zdrojů pochází z akvíz, akvíz od vydavatelství a spisovatelů, kteří chtějí své knihy digitalizovat a ukládat u nás. My se potom postaráme o to, aby tyto knihy byly k dispozici, eh, nebo aby se o nich vědělo ve všech knihkupectví, aby se přes knihkupectví mohly objednat. Pokud se eh, tedy ta kniha objedná, tak do 24 hodin je k dispozici nebo je dodána do knihkupectví nebo do knihoven. Ta tato firma se také samozřejmě zabývá všemi účetními záležitostmi, to znamená, že se postará o všechny finanční záležitosti a také poté eh, odpovídajícím způsobem zaplatí autorům eh, tituly, které nabízíme, jsou velmi rozmanité. E, vydavatelství e, používají vydavatelství také k tomu, aby e, vydávali knihu poprvé v malých nákladech, ale pomáháme také s dodatečnými náklady a je pravda, že spousta vydavatelství se na nás také obrací v případě, že už nemá finance na vlastní tisk. My se také zaměřujeme na knihy, které už se dlouho nevydaly, ale přesto existuje o ně zájem. Také podporujeme regionální literaturu a kdo dále tedy používá služeb naší firmy. Jsou to autoři, kteří publikují různé žánry, můžou to být romány, biografie, odborné knihy, můžou to být ale také velmi eh, specifické knihy pro malý okruh čtenářů. Naše firma nabízí zásadní přidanou hodnotu, protože mohou být u nás bezplatně eh, na věky v podstatě uloženy, mohou být také opět uvedeny eh, do oběhu, aniž by autoři a vydavatelé s nimi měli příliš velké eh, náklady. Kromě toho také jsme schopni nabídnout knihy a tituly v několika formátech. My se také zabýváme distribucí a samozřejmě co nejširším, nejdálnějším dosahem těchto děl. My se tedy také snažíme podporovat knihy, eh, které eh, jsou vydávány pouze v malých nákladech, anebo byly už eh, rozebrány. To znamená, že díky tomu také naše firma podporuje kulturní rozmanitost, podporuje také spisovatele, kteří by si jinak vydání své knihy nemohli dovolit a jak to tedy vypadá se šířením eh, našich služeb. My už se nacházíme nebo máme sídla v různých evropských eh, státech, eh, spolupracujeme s takovými vydavatelstvími, jako je například Springer, Zurkamp nebo Egmont tady zažíváme opravdu velký růst, také se neustále navyšuje číslo titulů v roce 2006 to bylo 17 tisíc ale v roce 2009 už to bylo více jak 150 tisíc, to znamená, že se z osmi násobil za, těch, za ty čtyři roky. Ten růst je neustále skutečností a my jsme v roce 2009 poskytli více jak 3 miliony vytištěných kopií. Jsme si jistí, že eh, růst bude dále pokračovat, bude se zlepšovat také eh, kvalita, eh, budou budou se snižovat náklady a jsem si jistá, že naše firma bude také dále rozšiřovat svou nabídku. Eh, tak a teď ještě dva příklady. Eh, vydavatelství De Gruyter, což je odborné vydavatelství, které se zabývá tedy pouze nebo hlavně eh, odbornými eh, knihami, nabízí více jak 60 tisíc odborných titulů a my pomáháme tomuto knihupectví tedy co nejvíce ty, tyto tituly šířit. Dalším příkladem je Springer Science and Business Media. Eh, Ten to, toto vydavatelství zdigitalizovalo víc jak 10 tisíc titulů, které u nás eh, také eh, v archivu uložilo a my samozřejmě pomáháme tomuto vydavatelství šířit jejich literaturu na mezinárodní úrovni a spolupracujeme velmi intenzivně. Tak a teď přejdeme eh, k našemu postoji eh, vůči projektům digitalizace a já bych se tedy na to vrhla. Existuje různý, různé množství komerčních eh, nabídek, jak digitalizovat knihy. Jsou to různé služby, které nabízejí skenování anebo také print on demand. Ty tyto služby většinou na základě bilaterálních smluv získávají obsah těchto děl a pouze po sepsání tedy nějaké dohody nebo smlouvy eh, dávají tyto tituly k dispozici. Toto je dosti nákladné, nebo bylo dosti nákladné, ale jak jsem vám již eh, ukázala v posledních letech, se tyto náklady snížily, to znamená, že spousta rozebraných titulů se opět dostala do oběhu. Na druhé straně spousta podniků nebo organizací se snaží snaží eh, ta, eh, dosáhnout takové obecné eh, digitalizace a to znamená, že vydavatelství autoři se musí ohradit v případě, že nechtějí, aby jejich díla byla digitalizována. Tady dochází k digitalizaci bez souhlasu autorů. My tady eh, v rámci těchto projektů vidíme spoustu eh, rizik. Může docházet k porušování autorských práv, eh, které se jen těžko poté mohou napravit. Máme také strach z dumpingu na trhu kte, hlavně ze strany tedy poskytovatelů služeb, kteří v posledních letech se snažili získávat obsahy těchto titulů a také máme strach, že dojde ke zničení malých eh, poskytovatelů a že nebudou tedy existovat eh, jednotná výhodná pravidla pro všechny. A teď tedy přejdu k našemu závěru. My si myslíme, že co nejrozšířenější digitalizace knih je výhodná, dobrá a my ji, eh, pomá- a my ji podporujeme. Co se týče Books on Demand, tak je to v každém případě eh, způsob, jak eh, zpřístupnit vytištěné knihy všem, kteří o ně projeví zájem. My poskytujeme služby, které doplňují služby poskytující digitalizaci globalizaci, nicméně si myslíme, že je třeba eh, zajistit rovnost eh, mezi všemi poskytovateli digitalizace. To by znamenalo, že autorská práva tak eh, jak je známe, v tuto chvíli musela být ještě poupravená a nově formulována, pokud by se toho tedy zákonodárce v budoucnosti ujal, tak by měly být upraveny, upravena tato práva pro všechny eh, eh, poskytovatele digitalizace a měly by být stanoveny jasné paušály. Také chci říci, že co se týče eh, regionálního omezení využití internetu, bude eh, ve stále více zglobalizovaném světě eh, méně a méně možné. Děkujeme, Frideríke, a v tuto chvíli bychom předali slovo panu profesoru François Dubry, řediteli Evropské asociace knihkupců. Děkuji, já se jmenuji Françoise Debry a jsem ředitelkou Evropské federace knihkupctví. Především děkuji za slovo. Jsem velice ráda, že tady dnes mohu zastupovat knihkupce a chci vás krátce seznámit s tím, jakým způsobem má digitalizace vliv na to, jak podnikají knihkupci. My jsme největší organizací knihkupců v Evropě a zastupujeme národní knihkupce a jejich združení. Odhaduje se, že to znamená, že asi 25 tisíc jednotlivých knihkupců všech formátů knihkupectví, řetězců i samoobsluh a onlineových knihkupectví je zastoupeno v rámci EBF. Knihkupci nejsou poslední mohikáni, když by si to někdo mohl myslet, a rozhodně nejs, nevymírají. Jsou měnícím se druhem, ne vymírajícím druhem, a to je něco úplně jiného. A jsou si plně vědomi toho, jaké změny přináší digitalizace. Jejich ambicí je prodávat běžné knihy i digitální knihy a být připraveni na to, o co bude žádat trh. A je na, knihkupec, na knihkupcích, aby upravili své obchodní modely podle digitální reality a ve většině evropských zemí už k tomu dochází. Knihkupci vytvářejí digitální platformy společně s dalšími zúčastněnými stranami a s příslušným sektorem, s vydavateli, kteří se také chystají na vydávání a prodej digitálních knih zákazníkům. Print on demand, jak právě ukázala předřečnice, je také nesmírně zajímavá možnost, protože dává knihkupcům příležitost prodávat i knihy, které už jsou rozebrané které by se jinak už nikdy nedostaly k zákazníkovi on musí říct, bohužel tu knihu nemám, nemohu vám ji prodat, je rozebraná. Výzvy, které přináší digitalizace, znamenají, že knihkupci musí dál hrát svou úlohu při usměrňování evropské kultury, při propagaci četby a také při podpoře kulturní rozmanitosti. Je tady pět různých oblastí, které bychom měli ošetřit. První je zásadní a je to celá páteř tohoto sektoru, a totiž dodržování autorských práv. Knihkupci v podstatě zaručují, že se budou dodržovat autorská práva a to tím, že předkládají zákazníkům legální nabídku. Buď v digitální anebo papírové formě. Nedodržení autorských práv, rozšiřování nelegálních digitálních souborů by v konečném důsledku ochudilo kulturní nabídku pro spotřebitele, protože nikdo mi už nechtěl psát, vydávat anebo prodávat knihy, ať už jde o jakýkoliv formát, pokud nikdo nedostane zaplaceno nebo nedostane dost zaplaceno dost. Druhá věc se týká um, spravedlivé soutěže mezi provozovateli. Knihkupci jsou uh, prodejci kulturních produktů a proto působí na konkurenčním trhu. A stejně jak na rozdíl od knihoven nedostávají žádné dotace. Jsou závislí na trhu a ziskovost záleží na dobré zprávě a řízení knihkupectví. Maloobchodní trh s knihami je nesmírně obtížný a vysoce konkurenční. Ziskové marže jsou velmi nízké, jsou nižší než marže, které se objevují v jiných maloobchodních sektorech. A já se obávám, že působení takových operátorů, jako je Google online, je problém. Edice Google, které se chystají spustit v červnu 2010, mají mít katalog, ve kterém je 400 tisíc až 6 tisíc titulů. Google Books mají ohromnou digitální, eh, pardon, konkurenční výhodu, a to ze zásadě ze dvou důvodů. Za prvé, začaly digitalizovat v soubory bez povolení držitelů práv. A proto jsou daleko napřed před ostatními, kteří by měli případně zájem o digitalizaci. Za druhé, a to je ještě důležitější, Google je reklamní společnost, která má zisk z reklamní činnosti. a ziskovost jeho činností, které souvisejí s knihami, proto není úplně zásadní, protože je to jen druhořadá činnost, která Google umožňuje prodávat ještě víc reklamy. EPF se domnívá, že přední evropští činitelé mají povinnost zajistit dodržení řádné hospodářské soutěže pro všechna onlineová knihkupectví, aby se žádný, žádné z nich nedostalo do situace monopolu. Třetí oblast souvisí s DPH. Kniha je kniha. A, a stejná sazba DPH by měla platit pro papírové i digitální knihy. EBF zastává názor, že četba by vůbec neměla být zdaněna. Skutečnost, že papírové knihy mají nižší sazbu DPH se všichni vysoce cení a to tež by mělo platit pro digitální knihy. Kromě toho Vysoká sazba DPA z digitálních knih povzbuzuje nelegální stahování. Čtvrtá věc se týká Europeány. Musíme jednoznačně rozlišovat mezi knihovnami a knihkupectvím. Europeána je ambiciozní iniciativa, kterou můžeme jen uvítat. V této fázi je těžké vědět, do jaké míry bude široká veřejnost Europeánu využívat a jestli z funkčního hlediska bude uspokojivá. Nicméně evropské iniciativy jako Europeána musí být příkladem a, a musí být důsledné. Europeána musí nabídnout obchodní model, který dodržuje autorská práva, který dodržuje zákony a také zásady volného trhu a spravedlivé soutěže mezi hospodářskými subjekty. Uživatel, který by chtěl knihu, musí být přesměrován na knihkupectví, onlineová knihkupectví, anebo jiné prodejní kanály přes mechanismy, které už teď existují ve francouzské Galice. Pátá oblast je velice důležitá, je to boj proti piráctví. Já doufám a věřím, že každý v tomto sále chápe, že je na výsost důležité brát onlineové piráctví vážně. Pokud chcete podpořit kulturní rozmanitost v prostřednictvím nabídky knih a pokud chcete umožnit autorům, vydavatelům a knihkupcům, aby si každý odvedli svůj díl práce. Podle studie, kterou nedávno zveřejnila jedna skupina ve Francii, 37 čtenářů elektronických knih pravidelně využívá platformy pro sdílení souborů, kterým se říká free downloading, pro soukromé použití. Evropští knihkupci se domnívají, že je naléhavé, aby začala platit transparentní politika na evropské úrovni. Evropští spotřebitelé a čtenáři musí být informovaní o předpisech, které ošetřují autorské právo a musí si být vědomi nejenom svých práv, ale také svých povinností. Je jasné, že s každým právem se pojí určitá odpovědnost, když třeba přistupujeme k digitálnímu souboru. A je také normální, aby ti, kdo při plném vědomí zákona nedodržují pravidla hry, budou potrestáni. A na závěr bych řekla, že je zásadní nerozšiřovat iluzi, že kulturní produkty jsou k dispozici zdarma, že platí beztrestnost, pokud se dopustíme nějakého prohřešku online, například pokud si nelegálně stáhneme soubor nebo se, s ním, nebo se o ně s někým podělíme. Čtenáři musí zajistit, a knihkupci musí zajistit, že bude možné dále přistupovat k bohaté nabídce knih. Oni se mohou rozhodnout, co budou kupovat, jestli tištěné knihy nebo digitální knihy. A oni se také mají rozhodnout, jestli budou nakupovat online anebo v tradičním knihkupectví. A já věřím, že i vy jste si vědomi přidané hodnoty, kterou knihkupci přináší do naší společnosti. Mnohokrát děkuji. Děkujeme. Teď jsme si vyslechli všechny řečníky z druhé části debaty. Máte slovo. Pane kolego, děkuji, pane předsedo. Já nevím, zdali teď pro některé mladší z vás eh, budu tady hovořit jako starý eh, dinosaurus, ale já mám eh, rád papírové knihy, rád chodím do knihkupectví, rád si pohovořím se svým knihkupectvím, znalcem o tom, eh, co se právě čte a já doufám, že nikdy o toto potěšení v budoucnosti nepřijdu. Nicméně samozřejmě musím uznat, že jsme vstoupili do digitální éry a ve Španělsku se říká, a já se omlouvám všem tlumočníkům, eh, hovoří se o tom, že nemůžeme eh, na prázdném poli stavět dveře. Nemůžeme se teď snažit zničit nebo zrušit něco, co eh, je již skutečností. A já souhlasím s tím, eh, co tady řekli všichni řečníci, že je třeba najít nějaký způsob, eh, jak se vypořádat eh, s novými výzvami autorského práva. Musíme autorské právo přizpůsobit nebo pozměnit v souvislosti s bezplatným přístupem eh, k internetu. Je jasné, že tady se musí eh, něco eh, změnit. Musíme zajistit důstojné příjmy autorům, jejichž díla jsou publikována online. To je zcela zásadní. Já si myslím, že my ve výboru kultury se snažíme eh, tímto směrem pracovat. Snažíme se sloučit bezplatný přístup k internetu s důstojnými příjmy autorů a proto také eh, se snažíme schromažďovat všechny různé nové myšlenky nebo nápady, jakým způsobem to vyřešit, jakým způsobem bojovat proti pirátství, jakým způsobem sloučit eh, tyto dva současné požadavky, tyto dvě velké současné výzvy. Děkuji, takže já jsem to tak eh, pochopil, že to vlastně nebyla žádná otázka, byla to v podstatě jenom konstatace faktu, je to tak, ano? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem zde také jako členka výboru pro kulturu, takže bych se měla vyslovit i v rámci tohoto eh, svého postu. Jenom taková stručná poznámka. Spisovatel používá své zkušenosti, vychází ze svých eh, snů, to převádí do slov, používá svého ticha. Spisovatel musí mít také právo, aby se mohl rozhodnout, jak a v jakém kontextu eh, se jeho slova objeví. A já si nemyslím, že se můžeme přihlásit eh, k něčemu, co by podkopávalo tuto možnost. Takže v Evropském parlamentu bychom měli respektovat právo autorů, aby tedy mohli uplatňovat své právo nad svým dílem. Musíme respektovat eh, autory, protože tento respekt si zaslouží. Děkuji. Nikdo další se nepřihlásil o slova, to znamená, že můžeme přejít ke třetí části. To znamená, že já bych v tuto chvíli eh, předal slovo panu profesory, profesorovi Alenu Strovilovi, profesoru na několika belgických univerzitách, které nebudu jmenovat. Kde pak jste tady, tak prosím máte slovo. Uh, uh, Neprve několik poznámek. Já jsem právník, pracuji na nejrůznějších vysokých školách, včetně škol ve vaší zemi. Já jsem také praktik. Pracuji s americkou právnickou firmou a zastupujeme nejrůznější strany, kterých se dotýká tato otázka. Nicméně já se na to teď eh, dívám i z pohledu odborníků na autorské právo a těch, kdo mají na starosti právnické knihovny. Já si také někdy kupuju knihy. A budu se věnovat dvěma otázkám. Za prvé, riziku v případě, že se neudělá nic. To znamená právní status quo. Já myslím, že by tady mohl být problém. Říká se tomu legislation by litigation – Je to případ, kdy se veřejná otázka řeší prostřednictvím soukromých smluv. Něco k tomu řeknu. A potom ještě přednesu několik myšlenek, které nejsou úplně originální, z hlediska veřejných orgánů, které musí řešit tuto otázku digitálních knihoven. Já myslím, že se nacházíme takovém, na takové křižovatce. Já myslím, že po pěti letech diskuzí například o osiřelých dílech, je zřejmě čas posunout se ku předu. A já myslím, že riziko statutu quo je dobrou pobídkou k tomu, abychom něco udělali. V čem spočívá to riziko? Já myslím, že to vychází z toho, že soukromé strany budou pocitovat jakousi mezeru. A nebo zaplní tuto mezeru. A řekl bych tady něco k Google Settlement. To je takové zvláštní zvíře, nejsme na to zvyklí tady v Evropě, ale v podstatě je fascinující, protože dohoda mezi určitými stranami nebyly vždy úplně malé, bude mít dopad v globálním měřítku. A samozřejmě to je trošku znepokojivé. Nemusím zacházet do podrobností, protože v tom spočívá pozadí tohoto setkání. Je to soudní spor, který začal před několika lety v USA. Autoři a vydavatelé soudili Google za porušení autorských práv. Jsou tady zajímavé právní otázky. Nicméně v mezidobí se tyto strany rozhodly, že svůj spor urovnají, dobře, dejme tomu. Nebudeme mít odpověď u těchto obtížných otázek, je to urovnání eh, v rámci skupinové žaloby a to znamená, že jednotlivé strany mohou zastupovat celou řadu dalších, kteří nebyli účastníky sporu jako takového, ale utrpěli stejnou škodu. A v podstatě známe dvě verze tohoto urovnání Google a má to velice široký dopad. Mimo jiné to umožňuje několik stran, aby zastupovali celou řadu autorů, kteří se přímo tohoto sporu neúčastnili. Jedná se například o autory knih, které jsou rozebrané nebo na která už se nevztahuje autorské právo. Ale je to také smlouva, urovnání, které má sáhlé následky. Já jsem mluvil s americkým ministerstvem spravedlnosti, Toto urovnání vychází z takového obchodního ujednání, které se dívá do budoucna. To je zajímavé. Takže to možná ani tak není urovnání, ale je to způsob, jak organizovat podnikatelskou činnost v sektoru knih, a to nejenom v USA, protože to má dopad i na globální úrovni. A jedna z věcí, která byla zdůrazňována, je to, že kontrola nad knihami, které jsou rozebrané nebo už na ně neplatí evropská práva, by se mohla stát kontrolou nad všemi knihami. To znamená, že nejde jenom o malé trhy, nebo zatím je to malý trh, je to problém rozebraných knih, ale je to věc, kterou bychom nakonec mohli mít pro všechno, pokud New soudce toto urovnání potvrdí. Mohlo by se stát, že někdo bude mít vysoce dominantní pozici z hlediska poskytování digitalizovaných knuh, knih. a může to třeba souviset s knihami na vyžádání. Je to takzvané private ordering, to je tak trošku akademické, nicméně je to globální veřejná otázka. Je obtížné zajistit přístup ke knihám, které obsahují znalosti, který vychází ze soukromých smluv, nejenom z toho urování Google, ale také ze smluv, které má Google s knihovnami a ze smluv, které má s vydavatelstvími protože jsou tam i další smlouvy. Takže já myslím, že tady je problém. Komerční projekty, jak jste zdůraznili i vy, komerční projekty samotné nemohou pokrýt aspekt veřejného zájmu v té věci, kterou se zabýváme. Já osobně mám s tím urovnáním Google problém i z toho důvodu, že, jak víte, k tomu nebudou mít přístup knihovny a uživatelé mimo USA. to je velké omezení pro akademiky, pro vysoké školy a pro vzdělávací instituce mimo USA. A myslím, že také zvláštní, že nebudeme moct pomáhat rozvojovým zemím, aby měli přístup ke znalostem, protože podle tohoto urovnání digitalizované knihy nebudou k dispozici mimo USA. To je samozřejmě následek toho, že je to urovnání v rámci amerického soudního sporu, ale není to úplně uspokojivé. Druhá část, úloha veřejných orgánů při budování digitálních knihoven, které by mohly být přínosem pro všechny. To je samozřejmě určitý program. Není to snadné, Možná, že později bychom mohli projednat několik takových návrhů a já myslím, že některá ta opatření už byla navržena. Já myslím, že můžeme rozlišovat mezi nelegislativními opatřeními a ty možná budou hodně důležité u těch věcí, o kterých dnes mluvíme, a potom mezi legislativními opatřeními. Mezi nelegislativní opatření patří propagace projektů veřejné digitalizace a také podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pokud jde o legislativní opatření, ještě vysvětlím, že podle mě něco můžeme udělat, měli bychom něco udělat, ale musíme být také opatrní. A neměli bychom měnit eh, práva, která se týkají autorských práv, například předchozí povolení. Několik návrhů na podporu veřejných projektů digitalizace. To by se mělo zaměřit na knihy, které jsou ve veřejném vlastnictví, ale pro tyto projekty bychom také měli mít nějaké platformy, platformy pro spolupráci s vlastníky, včetně vydavatelů a úschoven nebo knihoven. V těchto projektech bychom se neměli zaměřovat jen na obsah, jen na to, že ty soubory se digitalizují, že knihy se digitalizují, ale měli bychom se zaměřit také na použitelnost, na to, aby uživatelé měli přístup k těm souborům. A já myslím, že to zatím zůstává příliš na okraji a v tom bude spočívat rozdíl. Možná několik věcí k tomu, jaká pravidla by se mohla využít v různých zemích na pomoc digitalizaci. Pokud jde o podporu partnerství veřejného a soukromého sektoru, já myslím, že je důležité, aby si veřejné orgány stanovily nějaký rámec, aby zajistili, že tady bude určitá rovnoha v tom vztahu mezi knihovnami a soukromými subjekty, včetně vydavatelů. Já myslím, že by mělo platit několik podmínek, na kterých budou trvat například veřejné orgány, například dodržení autorského práva, ochrana. A myslím si, že by tam měly být i materiál, na který se vztahují autorská práva u těch projektů, které vycházejí z partnerství veřejného a soukromého sektoru. Měli bychom se zaměřit na nástroje, pokud platí exkluzivita. To asi není úplně dobré řešení, alespoň by to nemělo být na příliš dlouhou dobu. Pokud je o ten správný rámec, a tím budu končit, já myslím, že bychom se měli vyhnout tomu, že začneme znovu rozšiřovat seznam výjimek, které máme v článku 5 směrnice o autorském právu v informační společnosti. To není správná reakce na tento problém, o kterém dnes mluvíme. Samozřejmě můžeme uvažovat o tom, že bychom ty výjimky obecně ve vztahu k autorskému právu pozměnili, ale tady ve vztahu k digitalizaci knih bychom se místo toho měli zaměřit na jiné otázky, konkrétnější otázky, protože pokud se do toho pustíme s tím, že to budeme měnit, já myslím, že možná budeme muset čekat ještě řadu let, než k něčemu dospějeme. To by měl být dlouhodobější projekt, ale ne ve vztahu k tomu, čím se zabýváme dnes. Takže v zásadě by měla narůst právní jistota, protože tam podle mě máme určité problémy. A dosavadní diskuze v USA by z tohoto pohledu mohly být zajímavé. Také bychom měli mít určitá pravidla pro osiřelá díla, Tam jsme v Evropě bohužel zatím nezaznamenali velký pokrok, přestože už se o tom několik let mluví. A v této souvislosti bychom možná mohli mít nové formy udělování licencí nebo zprávy, například eh, rozšíření kolektivních licencí, to dělají některé země, a pomáhá to pokryt ty, kdo jsou mimo, jako například takzvané neznámé rodiče knih. A obecně řečeno si myslím, že by tady měla být možnost vydávat licence na panevropské úrovni. A já si myslím, že to je dost velká výzva pro eh, společnosti, které spravují práva autorů, ale může jim to i prospět. Takže je tady několik věcí, které bychom mohli projednat. Je to několik takových návrhů a děkuji za slovo. Mm, děkujeme panu profesorovi, profesorovi Strovelovi. A teď tady máme poděkování za ten opravdu velký úkol, který se pro nás splnil. A teď přejdeme ke kratším prohlášením týkajícím se kulturních výzev. A teď bych tu eh, rád přivítala pana Piotra Marciška, předsedu Polské knižní komory. Dobré odpoledne. Byl jsem požádána, abych se zaměřil na velké kulturní výzvy, které vyplývají z digitalizace knih. Procházíme velice významnou revolucí od eh, vynálezu Gutenbergova knih tisku. Digitalizace knih ne nemění média, na kterých se knihy vydávají, ale znamená to skutečnou duševní, mentální revoluci je, máme mnohem lepší přístup eh, k zákazníkům, ztrácíme hranice, lepší, máme lepší marketing, eh, propagaci. Je, člověk si může myslet, že internet je velkou výzvou v tom pozitivním smyslu. Je to velkou výzvou především pro vydavatele. V realitě to tak je, ale je to také hrozba, která může ohrozit existenci této profese. Hlavní hrozba je skutečnost, že používatelé internetu se si zvykli na to, že vše je jim poskytnuto zdarma. Digitalizace knih odpovídá celé řadě potřeb, eh, kterou vyjadřují uživatelé internetu a veřejně spotřebovatelé kultury. Eh, je to takzvaná otázka otevřeného přístupu, která se stává také politickou poptávkou a členové Evropského parlamentu také vyslovili potřebu zajistit tento otevřený přístup. V tomto kontextu se musíme zaměřit na volnou nebo šíření práv s copyrightem zdarma. Musíme se také zaměřit na tzv. osiřelá díla a rozebraná díla. To je velká výzva. Tato kultura je především financována ze strany státu, Někteří investoři z soukromého sektoru také očekávají velké zisky. Pochopitelně kultura eh, je dvojího typu. Ehm, jednak můžeme vytvářet eh, přímo obsah onlineově. Eh, dochází k velkému rozvoji tzv. nízké kultury, ne vysoké kultury. Znamená to také šíření obsahu, kde neexistuje příliš mnoho kritérií, čili budeme ztrácet eh, skutečně cený materiál. Můžeme mít miliony nejrůznějších románů, nebudou editovány profesionály, ale tyto romány nebude nikdo číst. Stručně řečeno, bude to amatérská kultura vytvářená amatéry. Profesionální vydavatelé, vydavatelé a editoři zajišťují vysokou kvalitu kultury. Za druhé, pokud kultura nebude zisková pro investory, tak investoři se zaměří na jiné oblasti podnikání. Další nevyhnutelný krok bude financovat kulturu pouze eh, ze státního rozpočtu nebo z fondu Evropské unie. Čili tady budou vznikat takovéto fondy. Velice dobře si pamatujeme, že pokud dělá něco pouze stát, tak to nedopadá příliš dobře. Není to efektivní. Také v tomto kontextu se musíme zmínit o tom, že můžete mít ziskový podnik, nicméně tento podnik může eh, také velice snadno zaniknout. A pokud dojde k takovému kolapsu, tak dojde k rozpadu celé kultury, která byla financována ze soukromých zdrojů. Další oblast digitalizace se týká vzdělávání. V lednu Mezinárodní asociace vydavatelů zorganizovala v Londýně setkání vydavatelů ehm, nejrůznějších eh, školních materiálů. Také se eh, zde zúčastnili lidé z USA a bavili se o otázkách digitalizace ve školách. Eh, Mohl byste prosím hovořit trochu pomalu, protože pro tlumočníky je nemožné sledovat váš text. Takže bylo jasné, že všechny tyto země sdílí téměř stejné zkušenosti digitalizace, byla všude předkládána jako zázračné řešení všech vzdělávacích problémů, to znamená, že hlavně to bude zajímat studenty, nicméně ve většině zemí se to stalo doslova persona non grata, nikdo takovouto digitalizaci nechce. Žáci eh, spíše vidí, že si můžou procvičit své znalosti pomocí digitalizace, ale ne získat nové znalosti. Učitelé eh, vidí, že hodiny by se měly Eh, odvět na počítačích. Nechtějí vytvářet svůj vzdělávací materiál, spíše chtějí mít eh, předpřipravený materiál. A také mají horší pocit, když používají počítače, že jsou horší než studenti, takže se takovýchto hodin doslova obávají. Laptopy se zdály jako skvělé řešení, nicméně laptopy velice rychle zastarávají, také se prodávají, kradou, ztrácejí a Laptopy také nahrazují psaní rukou a textové editory automaticky opravují veškeré chyby. Generace laptopů ve vzdělávání by znamenala, že by vznikla naprosto nevzdělaná, negramotná generace. Vydavatelé na této konferenci řekli, že školy investují méně než 1% veškerých výdajů na vzdělávací obsah, kromě Holandska, kde je to 4%. Horší situace je v Norsku, kde norská vláda, místní zastupitelstvo se rozhodlo, že školní programy budou provádět prostřednictvím elektronických onlineových obsahů a že tedy zruší tištěné knihy. Pochopitelně zdarma, nicméně eh, je to asi to nejhorší pro místní trh v oblasti vzdělávání může to mít eh, velice neblahý vliv na celý trh eh, s vydávanými knihami. Takže digitalizace má také negativní vliv. Když se podíváme na proces digitalizace, který je podporován Evropským parlamentem a Evropskou komisí, tak je jasné všem, že obě instituce pozbuzují proces digitalizace pomocí takových iniciativ, jako je Europeana a také chtějí, aby byla respektována duševní práva a také práva autorů a, a jiných umělců. Takovéto výrazy se často nacházejí v oficiálních dokumentech Evropské unie a máme pocit, že to není nebezpečné pro držitele práv v Evropě. Nicméně držitele práv eh, mají problémy. Například polský europoslanec se zeptal, jak to bude vypadat, když se zakáže eh, používání takovýchto děl, která spadají pod autorská práva na internet. Čili to je jedna stránka mince. Je to činnost knihoven, která není komerční. Knihovny nevydávají knihy, pouze je půjčují, čili musíme vidět rovnováhu mezi vydáváním knih a půjčováním knih. Druhý zdroj našich, našeho znepokojení je eh, sdělení Evropské komise, že Evropána v podstatě zaplní černou dílu 20. století, že by měla také obsahovat eh, takzvaná osiřelá díla a rozebraná díla. Co se týče osiřelých děl, tak eh, skupina na vysoké úrovni vydala prohlášení, Eh, že je důležité se podívat eh, na držitele autorských práv. Také tyto, tyto držitele musíme skutečně vyhledávat. Měli bychom být opatrní, protože v pouze v omezeném počtu zemí existuje databáze knih v tisku a někdy mělo by se také vytvořit databáze pro takováto osiřelá díla. Problém osiřelých E, děl je v tom, že se musí vyjasnit autorská práva, i když se to zdá někdy jednoduché, tak e, tomu tak není. Čili musíme spolupracovat s knihovnami a s podobnými organizacemi. Takže v tomto ohledu velice vítám projekt Arrow. Co se týče Eh, rozebraných děl musíme se zvážit také nejrůznější problémy. I když je pochopitelné, že kulturní instituce chtějí digitalizovat eh, své sbírky, tak je také důležité, abychom pochopili, že skutečná hodnota vydavatelství je seznam knih v tisku. To znamená knihy, které byly jednou vydány tímto vydavatelstvím, které už mohou být z nejrůznějších důvodů rozebrány. Digitalizační technologie spolu s rozvojem elektronického čtení a čtení na vyžádání by umožnili vydavatelům, aby digitalizovali starší knihy a tak doplnili eh, své sbírky. Musíme zajistit dialog mezi autory, mezi kulturními institucemi, které chtějí digitalizovat jejich eh, obsah. Například francouzský spisovatel, držitel Nobelovy ceny Leclézie, napsal 40 knih předtím, než dostal tuto prestižní ocenění. Většina jeho knih již byla rozebrána ale poté byly opětovně vytištěny a objevily se v knihkupectvích. Musíme zachovat celý eh, řetězec v oblasti vydávání a prodeje knih. Všichni zainteresované strany musí spolu spolupracovat, musíme zajistit zdravý evropský i národní sektor s knihami. Čili měli bychom spolu spolupracovat i v této oblasti. Čili na závěr, knihy, které jsou rozebrány, mohou ještě spadat pod autorská práva. Čili abych schrnul, pochopitelně autorská práva jsou důležitá, je důležité, abychom investovali kultury ze eh, státních fondů. Jinak bychom naprosto zničili celý kulturní sektor tak, jak eh, k tomu došlo v Norsku. Digitalizace se zdá být nevyhnutelnou budoucností. Otázka zní, kdy všechny knihy budou digitalizovány a ne zda budou digitalizovány, ale co je v sázce, jsou knihy, které jsou k dispozici na internetu. Pokud eh, ještě spadají pod autorská práva, musíme získat licence od autorů a držitelů těchto práv. Čili tato díla mohou být na papíře, na CDčku, jako i knihy, ale všechna tato díla musí být stejně ochráněna. Zákonodárci musí věnovat pozornost jak osiřelým dílům, tak eh, dílům, která jsou rozebrána, protože musíme harmonizovat jednotlivé databáze v evropských zemích. V celé řadě zemí dokonce tyto databáze musí být vytvořeny. Proces digitalizace je nevyhnutelný, ale nesmíme tento proces uspěchat, především co se týče právních řešení. Během tohoto nevyhnutelného procesu bychom neměli přijít o nejvyšší výhody kultury, ve které žijeme. Děkuji za pozornost. Děkujeme. A teď předáváme slovo paní Rose Majero, Italská asociace knihoven. Máte slovo. Grazie. Eh, ringrazio di questo invito eh, anche a nome dell'associazione. Děkuji, pane předsedo, za pozvánku na toto setkání. Já jsem zástupkyní italské asociace knihoven, která byla založena v roce 1930 a byla také spoluzakladatelem Mezinárodní asociace knihoven. A také spolupracuje s Evropskou asociací knihoven, také spolupracuje s IFLOW a s EBLIDou. Kromě toho také jde o asociaci, která je stálým eh, pozorovatelem v Mezinárodní organizaci pro patenty. Co se týče všech iniciativ, kterými se zabýváme, tak jsou to většinou e, iniciativy, která, které se týkají reformulace nebo e, změny autorských práv, které musí být upraveny v souvislosti se současným děním. Já jsem e, ráda, že Evropský parlament se tímto tématem zabývá. Co se týče digitalizace knih, tak je jasné, že k ní dochází kvůli digitální konvergenci. Tady máme několik základních fenoménů. Eh, dochází tady k přímějšímu kontaktu mezi uživateli a zdroji informací. A když eh, se zaposloucháte do toho, co říkali dnešní řečníci, tak si uvědomíte, že většina z nich jsou prostředníky. Byli tu s námi, nebo jsou tu s námi vydavatelé, eh, knihkupci, knihovníci a je pravda, že současný stav eh, právě pro tyto prostředníky eh, představuje spoustu problémů. Toto prostřednictví eh, v rámci eh, digitální konvergence je víc jak očividné a má také jasné dopady. Například, co se týče chování eh, výzkumu anebo hledání nebo způsobů hledání v dnešní době eh, se více medializuje jednoduchost vyhledávání a méně se hovoří o kvalitě, hovoří se o architektuře a struktuře vyhledávání. Eh, ve městech samozřejmě je situace eh, Eh, jiná než eh, na venkově, stejně jako ve městě je velmi důležitá infrastruktura a zásadním způsobem ovlivňuje eh, pohyb lidí, tak takovým stejným způsobem také internet ovlivňuje knižní sektor. Internet je opravdu prostředkem, který má daleko, dalekosáhlé dopady. V internetu internetu eh, nebo díky internetu se demokratizují eh, nalosti, ale také zároveň internet je také aspektem, který může vyloučit, diskriminovat eh, dochází eh, k predominanci nebo k upřednostňování eh, technologie nad eh, kvalitou. Existují v některých členských státech různé normy. Hovořilo se tady o smluvním právu, které potvrzuje základní svobody a také chrání základní lidská práva, ale ne vždycky tady dochází eh, k té nejlepší eh, rovnováze. Kromě toho jsme svědkem fenomenu, který je eh, typický pro takové přechodné fáze jako té, ve které se nacházíme. Snižují se náklady tisku. Ale když dochází k technologické reorganizaci, tak je pravda, že se odehrává většinou ku prospěchu většiny aktérů. V minulosti se eh, většina vydavatelství zabývala hlavně eh, obsahem. Nicméně teď do toho začíná vstupovat také sféra služeb. To znamená, že tady máme fenomén, eh, který také jasně představuje Google. Jsme tedy v situaci, jsme na trhu, který není vyrovnaný a začínají tedy vznikat různé alternativy. Já jsem slyšela, že se hovořilo tady o paradigmatu open access, otevřeného přístupu, který eh, v podstatě se má uživatelům pomoci vyrovnávat se s narůstajícími náklady odborných děl. ale eh, dochází tady také eh, k vyrovnání eh, vyrovnání nákladů všech aktérů, jakým způsobem jsou tady do tohoto procesu zainteresovány knihovny například, jakým způsobem nebo jakou roli tady hraje samotný uživatel. Podívejme se teď na projekty digitalizace knih. Tady hovoříme o digitálních eh, knihkupectvích. Ale eh, já tady dělám také rozdíl mezi digitálními knihkupectvími. Já dělám rozdíl mezi projekty, které se snaží digitalizovat knihy a mezi knihovnami, protože toto jsou samozřejmě dva projekty, které se, které se snaží zpřístupnit digitalizovaná díla, ale ne všechny tyto projekty eh, směřují k tomu stejnému cíli, k, k tomu cíli, který mají knihovny, to znamená zprostředkovat přístup eh, k literárním eh, nebo odborným dílům bez jakékoliv diskriminace. Bez jakékoliv diskriminace vůči uživatelům samotným a také samotným dílům. Jeden, jeden ze základních zákonů, který eh, řídí bibliotekonomii, je to, že Každá kniha má svého autora a je třeba zajistit službu, která bude důvěryhodná, eh, průhledná a která bude respektovat práva všech osob. Eh, musí to být tedy služba, která je důvěryhodná a velmi silná. Co se týče tedy knihoven, tak bych ráda ocitovala eh, pana profesora z Harvardu, eh, který byl také zároveň velkým historikem, zabýval se cenzurou a také eh, mm, dobou osvícenství. Řekl, musíme digitalizovat, ale ne jakýmkoliv způsobem. Musíme to udělat v zájmu veřejnosti. Musíme to udělat tak, aby ten, který bude digitalizovat, aby zároveň převzal zodpovědnost za své činy. A tady se chci podívat na rozdíly mezi dvěma projekty Google Book Search a projektem Evropské unie Europeana. Když si srovnáme, tak můžeme dojít k určitým závěrům. Google Book Search se zakládá na centralizované architektuře, zatímco Europeana je portálem, který má decentralizovanou architekturu a spolupracuje se spoustou organizací. GBS je soukromá firma, zatímco Europeana je veřejným orgánem. To znamená, že zatímco GBS může u spousty lidí vzbuzovat jisté obavy, tak Europeana je opravdu řízená veřejnými orgány. Europeana má také e, má také za cíl opravdu eh, respektovat práva všech zainteresovaných stran. GBS může eh, v podstatě rozhodnout, jaké obsahy budou eh, digitalizovány. To znamená, že tady dochází ke své volnému nebo arbitrárnímu výběru děl, které budou digitalizovány. A Google Books se také může rozhodnout, které knihy digitalizovány nebudou. To znamená, že tady dochází k určité diskriminaci. Zatímco Europeány se snaží být neutrální a chce se opírat hlavně o e, veřejné orgány, nechce tedy žádným exkluzivním způsobem e, vybírat e, příslušná díla, snaží se být tedy opravdu neutrální, neutrální v souvislosti s vybíraným obsahem. Eh, Google Book Search nehovoří také o žádné dlouhodobé ochranné politice, zatímco Europeana vyžaduje nebo chce eh, dodržovat nebo následovat po dlouhodobou politiku ochrany a zachovávání digitalizovaných děl. Víme, že Europeana nedávno prohlásila, že chce spolupracovat s mezinárodní digitalizovanou knihovnou, eh, což je projekt eh, amerického kongresu. Co se týče dále spolupráce zainteresovaných aktérů, tak jsem tady zaslechla jednu věc, která mě opravdu překvapila. Hovořilo se o tom, jakým způsobem mohou eh, knihovny být konkurencí pro vydavatelství a knihkupce. Ano, když hovoříme o zprávě autorských práv, tak Google se již potýkal se žalobami ze strany vydavatelů a autorů, protože eh, porušoval jejich práva. Vztah, který existuje mezi vydavateli a Googlem, eh, tak tady eh, tento vztah se zakládá na pl na bilaterálních smlouvách, zatímco eh, Europeana si zakládá na pluralitních eh, smlouvách. Google Book Search se snažil eh, všechny tyto žaloby a všechny problémy nesrovnalosti řešit ze zhora dolů. Nehledali se vůbec žádné, žádné způsoby řešení ze zdola. Když už hovoříme o architektuře Book Rights Registry, tak to je v podstatě rejstřík práv vydavatelů, zatímco Europeana a RRO 2 tv je eh, evropský způsob, jakým mohou osiřelá díla získat své nové patenty patrony, řekněme, nebo někoho, kdo se jich eh, ujme. Eh, GB, GBS se snažil změnit současnou americkou legislativu v souvislosti s autorskými právy. 70% amerických děl nemá ochranu eh, eh, ve formě autorských práv. V Evropské unii je ta situace eh, jiná. To znamená, že tady můžeme hovořit o té černé díře, která byla již několikrát zmíněna a o té možnosti, že by mohlo že by se mohlo zapomenout na uh, velmi velké historické dědictví 20. století, které je již ke stažení na internetu. Musíme také se snažit podporovat morální práva autorů těchto eh, děl. A tady dochází opravdu k obětování těchto práv eh, z toho důvodu, že ta autorská práva nejsou eh, reformulována. Jde o to, abychom opravdu se snažili ta eh, díla zpřístupnit eh, a zároveň ale podpořili kulturní rozmanitost. Takže jakým způsobem bychom měli postupovat? Měli bychom se snažit zajistit eh, dobré finanční pří, e, prostředky a kromě toho, a už jsme to několikrát zmínili, potřebujeme také změnit legislativu, protože pokud ne, tak bude opět docházet nebo stále docházet k těm e, blokacím, e, se kterými se potýkáme v dnešní době. Musíme také změnit infrastrukturu. Musíme také spolupracovat eh, s veřejnými orgány a organizacemi, eh, které se na nás také obrátily, které s námi chtěly hovořit o eh, osvědčených postupech a o právech, která by měla mít kulturní organizace. Nicméně všechno toto by mělo být opravdu eh, jasně stanoveno. Eh, knihovny by měly mít více práv, více pravomocí, tak, aby existovalo, existovala možnost, jak chránit a jak důstojně odměnit autory digitalizovaných děl. To, co je ve veřejném vlastnictví, eh, tak samozřejmě musí zůstat eh, dál eh, ve veřejném vlastnictví a musíme se vyhnout novému sui generis. Také musíme zajistit, aby Eh, jediná část eh, směrnice z roku 2001-29, eh, která byla doposavat fakultativní, aby se stala opravdu závaznou. To znamená, že jediná ta část, která není povinná, tak ta se zabývá výjimkami z autorského práva. A proč není povinná? Tato směrnice 2001-29 Eh, stanovuje omezení a výjimky z autorského práva a potvrzuje, že vyjednávání nemohou vést eh, soukromé osoby. Aby to vyjednávání bylo legitimní a aby formát eh, díla, ať už tištěného nebo digitálního, byla chráněna, tak je třeba stanovit eh, jeho účel. Je také třeba stanovit, jaký společenský dopad toto dílo má. A já navrhuji eh, různá řešení. My chceme, aby se jasně definovala osiřelá díla protože pokud nedojdeme k jasné definici, tak se také nemůžeme bavit o kolektivních licencích, protože musíme opravdu zajistit, aby mohlo docházet k digitalizaci těchto osiřelých děl, protože jednání veřejných eh, orgánů eh, se zásadně liší od jednání eh, soukromých podniků my tady nemůžeme hovořit o pirácí, protože velmi často eh, lidé zaměňují eh, piráctví eh, s digitalizací osiřelých děl ze strany veřejných orgánů. A je pravda, že už jsme zásadně pokročili ve vytváření nebo budování eh, rejstříků eh, mezinárodních děl, které musí být eh, chráněny. Zmiňovali jsme například projekt Arrow, ale chci říci, že jde hlavně o to, abychom opravdu velmi důsledně eh, proskoumali celou tuto oblast. To znamená, eh, co to vůbec znamená důsledné eh, vyhledávání autorů osiřelých děl. existují tedy jasné nesrovnalosti mezi nositeli autorských práv a uživateli. Uh, a to také vyzývá k lepší spolupráci veřejného a privátního sektoru. Myslím si, že toto by mohl být aspekt, který opravdu situaci zlepší a ta spolupráce povede eh, k pozitivním eh, dopadům. Jde o to, aby eh, knihovny dále mohly být tou zárukou toho, že autoři budou eh, důstojně odměněni za svou eh, práci. Eh, skvělým příkladem je například Europeana v, v případě, že by se ukázalo, že GBS eh, mělo daleko pozitivnější eh, dopad než Europeana, tak by nastala chvíle, ve které musíme ještě jednou přehodnotit celou, eh, celý tento projekt. Děkuji, děkujeme řečnici a předáváme slovo dalšímu řečníkovi. Uh, Mnohokrát děkuji, děkuji také za pozvání abychom v podstatě uzavřeli toto nesmírně zajímavé slyšení. Jsme nesmírně vděční vašemu výboru, pane předsedo, za to, že jste toto slyšení zorganizoval. A chci poukázat na to, že už je to po druhé, kdy organizujete slyšení k digitalizaci a k digitálním knihám. Už jsme k tomu měli slyšení loni v listopadu a to ukazuje, že je to téma, které je rozhodně v popředí našeho programu. Samozřejmě také jsme měli slyšení s naším komisařem, s komisařem Barnierem včera v tomto výboru. A on už nastínil, jak to vypadá s přístupem v legislativní oblasti. Začal bych třemi principy, kterými se bude řídit veškerá legislativa v této oblasti. Prvním principem je to, že zákonodárce by si neměl vybírat, kdo prohraje a kdo zvítězí. Druhý princip rovné podmínky pro všechny. A to znamená, že všechny projekty digitalizace se musí držet stejných pravidel. Jsme flexibilní v tom, jak tato pravidla formulovat, ale nemůže dojít k tomu, a to je třetí princip, že otázky autorských práv se budou řešit prostřednictvím skupinových žalot soukromých subjektů. Tak není postavený evropský právní systém a v pravidlech pro autorská práva nemáme žádný prostředek pro řešení sporů v případě porušování autorských práv prostřednictvím skupinových žalob. Jak k tomu dospět? Za prvé, musíme se souladit ochranu autorských práv a zachování našeho kulturního dědictví. Za druhé, musíme reagovat na tu výzvu, na tu rukavici, kterou nám hodil Google. Musíme, pokud chceme digitalizovat v Evropě, na základě těch tří zásad, které jsem zmínil, musíme mít systém, který bude proveditelný, který bude rozumný a který bude realizovatelný za našeho života. Otázky autorských práv jsou někdy velmi složité, ale pokud chceme reagovat na Google, musíme usnadnit naše pravidla. Pokud chceme, aby naše pravidla všichni dodržovali, musíme vytvořit právní rámec, který skutečně znamená rovné podmínky pro všechny. A za třetí, jeden z hlavních cílů případné legislativy do budoucna by mělo být to, že budeme mít právní jistotu pro všechny, kdo na základě stanovených pravidel začnou provádět digitalizaci a zpřístupňování online. Nejdůležitější aspekt pro knihovny, což vyplývá z našeho dialogu s knihovnami a z našeho průzkumu, a také z eh, hodnocení dopadů. Knihovnám nejvíc záleží na tom, aby panovala právní jistota z hlediska toho, co dělají. To znamená, že to, co dělají, nebude moc nikdo napadnout. Pokud dostanou povolení, anebo pokud digitalizují a zpřístupňují oseřelá díla, nesmí to být napadnutelné z právního hlediska nejenom z občanskoprávního hlediska, ale také z hlediska trestně právního. A myslím, že je velice důležité najít tady správnou rovnováhu, protože Google postupuje dál, už jsme viděli to číslo 10 milionů knih, Evropána poněkud zaostává. A věc, která tady úplně nezazněla dnes, je to, že když jdete na Evropánu, je tam hodně věcí z veřejného vlastnictví, ale je tam málo kdy něco, co je chráněno, když to na Google jsou i díla chráněná evropským právem. Už teď tady máme celou řadu národních přístupů, třeba ve Francii je projekt povinného kolektivního udělování licencí, něco podobného máme v Německu, máme také severský systém, což je rozšířený systém kolektivního udělování licencí. Už jsme o tom tady dnes slyšeli. Mluvil o tom profesor Strowell. V rámci našich cílů se nejprve zaměřujeme na ty snadné věci. Nejprve se zaměřujeme na osiřelá díla. Já myslím, že obtížnější zaměřit se na díla, která jsou rozebraná a samozřejmě úplně nejobtížnější jsou díla, která jsou v tisku. Ale říkám jasně, že u knih v tisku máme model vydavatelů, podnikání vydavatelů. Pokud je kniha v tisku, vydavatel má pod kontrolou rozšiřování knihy v obchodech a samozřejmě také rozšiřování knih online. To je klasické podnikání vydavatelů. U knih, které jsou rozebrané, to nejsou knihy, u kterých vypršela autorská práva, to tady dnes jasně zaznělo, musí být udělena licence, pokud jsou nadále chráněna ze strany vydavatele anebo držitele práv. A ti by měli mít také kontrolu nad tím, co se děje s knihami, které jsou rozebrané, protože jenom protože je kniha rozebraná, neznamená to, že je volně k dispozici pro digitalizaci ale i tady vidíme preferenci pro smluvní přístup, kolektivní licence anebo jakoukoliv jinou dohodu o tom, jak digitalizovat maximum rozebraných knih. Tomu bychom dávali přednost my. A konečně v podstatě ta nejsnadnější věc, protože doufáme, že je nejméně kontroverzní, ale samozřejmě nejobtížnější, pokud jde o smluvní přístup, osiřelá díla. U osiřelých těl ze své podstaty není možné uzavřít dohodu, nemůžete najít rodiče, nemáte žádného partnera, se kterým můžete uzavřít smlouvu. A druhý problém u osiřelých knih je takzvaný paradox osiřelých knih. Čím více je dílo osiřelé, tím méně je neznámé a proto tím méně zdrojů budete mít na nalezení držitele práv. A proto si myslím, že pokud chcete regulační zásah, v první fázi byste se měli zaměřit na osiřelá díla protože tam nejsou žádní zjevní slovní partneři a platí tady ten paradox, že hledání sirotka je často nákladnější než zbytková komerční hodnota, která se s takovým dílem pojí. A tady jsou dvě možnosti, které jsme zatím analyzovali. Samozřejmě ještě nejsme u konce. Ta analýza ještě není úplně hotová. Máme dvě možnosti. Možnost, která vychází z licencování a možnost, která vychází z jiného regulačního přístupu. Udělení licence je samozřejmě obtížné u osiřelých těl, protože nemáme jedného smluvního partnera. Severské země to vyřešily tak, že zavedli tzv. rozšířené kolektivní udělování licencí a platí předpoklad, že pokud zastupujete určitý typ autorů, zastupujete i sirotky v této kategorii. Problém, který tady vidíme, je ten, že ten princip rozšíření v podstatě je realizován přes vnitrostátní právo, takže to je omezeno na území daného státu. Když si vezmete tento model a převedete ho třeba na Europeánu, dostanete řešení, které už znáte, pokud jdete třeba na webové stránky BBC nebo na webové stránky TFR, Vidíte tam určité programy, televizní pořady, které jsou k dispozici, klepnete na ně a uvidíte hlášení. Tento pořad bohužel nemůžete sledovat z Belgie. Je to většinou Belgie, protože pro, Delgi, pro Belgii nebyla vyřešena otázka práv. Takže u Europeány, která v podstatě opakuje to též, například pokud bych se naučil švédsky, šel bych na Europeánu, chtěl bych se podívat na švédské dílo, které bylo digitalizováno na základě systému rozšířeného kolektivního udělování licencí. A když budu mít webovou adresu registrovanou v Belgii, objeví se mi tam hlášení, že se na toto mohu podívat jenom ze švédských webových stránek. A samozřejmě to by bylo v rozporu s tím, o co nám jde. To by popíralo smysl. Takže tento systém ze severských zemí tam chybí dva prvky. Za prvé, jak to rozšířit na celoevropskou úroveň a za druhé, pokud chcete, aby statut sirotka platil až po důkladném prošetření, ten severský model vám to nenabízí. Tento automaticky rozšiřuje na všechny sirotky, aniž by bylo nutné něco zkoumat. Další model udělování licence je ten, že licenci uděluje stát. Máme například Maďarsko, které je v popředí. Proběhne důkladné šetření a potom stát udělí povolení pro onlineové zpřístupňování sirotků. A protože je to licence, protože je to národní stát, zase, jako u té televize, máme dilema. Stát může udělit licenci jen pro své vlastní území. Takže zase, pokud se nacházíte ve špatné zemi, když přistupujete k Europeáně, objeví se tam to hlášení, že k tomuto osrželému dílu z vaší IP adresy nemůžete přistupovat. Takže třetí model, konkrétní licence jenom pro sirotky. To znamená, ne, že osiřelé dílo je součástí té rozšířené kolektivní licence, ale platí specifický systém udělování licencí pro osiřelá díla. Jak to funguje? Provede se důkladné šetření v členském státě, kde byl sirotek poprvé zveřejněn. Autorská společnost v tomto státě převezme rodičovství, stane se jakýmsi opatrovníkem, abych tak řekl, a pak vydá licenci. Tak se to dělá v Německu. A v této fázi je licence omezena na území daného státu. Možná by se dala rozšířit na Evropu, ale pak máte problém, který známe velmi dobře z Apple iTunes, z hudebního sektoru, a totiž v každé zemi ta společnost může dát licenci jenom na svůj repertoár. To znamená pro osiřelá díla, která byla nalezena na území daného státu. Takže pokud chcete osiřelé dílo, které bylo poprvé zveřejněno v Itálii, musíte se obrátit na italskou společnost na ochranu autorských práv. Protože tam, byl proveden, tam bylo provedeno to šetření. Pokud máte francouzské osiřelé dílo, musíte se obrátit na francouzskou společnost. Takže jsou to licence specifické pro repertoár a tady tím repertoárem jsou osiřelá díla zveřejněná na příslušném území. Takže i tady můžete mít evropskou licenci, ale potřebujete licenci pro každou zemi, kde dílo bylo zveřejněno. To znamená, že pokud máte díla, která byla zveřejněna v různých zemích, máte je ve sbírce a my jsme v Evropáně zjistili, že tomu tak často je, potřebujete celou řádku těch licencí. A to je všechno velmi složité a proto je tady řada hlasů, které říkají, že bychom měli přetnout ten nordický uzel a měli bychom být statutární výjimku pro osiřelá díla. A statutární výjimka pro osiřelá díla není až tak radikální řešení, jak by se někdo mohl myslet, protože statutární výjimka samozřejmě, jak vyplynulo z prezentace předchozích řečníků, nemusí nezbytně vylučovat řádné prošetření. V zemi prvního zveřejnění může k takovému šetření dojít a pokud příslušná země dosvědčí statut osiřelého díla, platí výjimka. Ale samozřejmě pouze do té doby, než se případně objeví autor. Například tedy, abych tak řekl, než se vrátí rodič. To znamená, že tato výjimka neznamená, že přestáváme provádět šetření a statutární výjimka by také nebyla schopná řešit případ autorů, kteří se znovu objeví. Když se autor objeví, mohli bychom mít nějaký mechanismus odškodnění, ale statutární výjimka je noční mura pro zákonodárce, jak říkal profesor Strovel, protože potom někdo bude tvrdit, že tu směrnici znovu otvíráme. A já myslím, že tady svatosvatá zásada v, autorské, v evropském právu, a totiž, že na směrnice už se nesmí šahat. A to vychází z toho, že přijímat směrnice vůbec není snadné. Trvá to celá léta. Pak se musí transponovat. To trvá celá desetiletí. A když to znovu otevřete, začíná to celé znova. A proto, pokud chceme Evropánu teď a tady a chceme, aby byla slušitelná s Googlem, kdybychom znovu otevírali evropskou směrnici, znovu ji operovali, abych tak řekl. Mohla by to trvat příliš dlouho. Takže máme sice určité pochopení pro výjimky, protože je to velice jednoznačné řešení pro problém osiřelých těl. Neplatí žádný územní princip při udělení licence, znamená to ale, že pro zákonodárce je to poslední možnost. Takže co má udělat zákonodárce? Tím se dostávám k páté možnosti a totiž nedělat nic. Je to velice elegantní řešení. Členské státy tak, jak uznají za vhodné, udělají to, co považují za nejlepší ve vztahu ke svým osiřelým dílům. Takže členské státy budou mít systém důkladného prošetření. a věřím, že členské státy řeknou, že pokud bylo osiřelé dílo poprvé zveřejněno na jejich území, mají nejlepší předpoklady, protože mají databáze. Máme řadu členských států, které databáze mají pro knihy, pro knihy v tisku, rozebrané knihy, například projekt Arrow. to velmi vyjasňuje, těch členských státech, kde ty databáze nejsou, jistě budou existovat v budoucnu, takže by se dalo říct, že členský stát, kde bylo dílo poprvé zveřejněno, vytváří databáze, pak je možné provést důkladné šetření v těchto státech na základě těchto databází a členský stát, kde bylo dílo poprvé zveřejněno, osvědčí statut osiřelého díla. Tím se samozřejmě neřeší otázka zveřejnění těchto děl online. Jenom máme databázi, která ukazuje všechna osiřelá díla, ale neřeší se tím, jak je dát online. Samozřejmě v rámci možnosti, že neuděláme nic, můžeme řešit je také v pořádku. Členské státy zcela jistě najdou nějaké nejlepší možné řešení, jak dát ta díla online. Bude nějaký systém kolektivní zprávy, grantů, případně nějaká upravená verze rozšířeného kolektivního udělování licencí jako severských zemích. Budou další systémy, Nejsem si jistý, jestli některé členské státy půjdou až tak daleko, že by řekli, že vzhledem k tomu, že společenství harmonizovalo statut osiřelých těl, zavedou jednostrannou výjimku. Z toho by vzniklo obtížné právní dilema, protože ta výjimka má být vyčerpávající, nicméně mohla by to být také jakási legislativa jenom pro osiřelá díla. Kdo ví? V každém případě, pokud to členské státy udělají sami, tak nebudeme mít Europeánu. To je ten problém, protože každý členský stát si najde své řešení, jsem si jistý, pro své území, a pak budeme mít francouzskou knihovnu, která bude k dispozici pro francouze ve Francii, německou pro Němce v Německu a tak dále. Ale zase nám nebude fungovat Europeana, protože všichni, kdo budou mimo, a to v tom případě znamená občany z jiných členských států, nebudou mít k těm dílům přístup. Třeba přístup k těm dílům, které francouzská národní knihovna dala do Europeány. A proto náš komisař včera říkal, že to je všechno velmi jednoduché, budeme mít systém vzájemného uznávání. A vzájemné uznávání má dva základy. Za prvé, a já myslím, že to je velice logický přístup, důkladné prošetření, které provede jedna země. Aby se to neopakovalo, nezdvojovalo. Země, kde poprvé došlo ke zveřejnění, provede šetření. Všechny ostatní země uznají výsledek tohoto prošetření jako řádný. To je velmi logické, protože pokud francouzi provedou důkladné prošetření podle svých kritérií uděl poprvé zveřejněných ve Francii, je málo pravděpodobné, že Švédové budou mít nějakou námitku a řeknou, že Francouzi nebyli dostatečně důkladní a že Švédové by chtěli ve Švédsku nové prošetření. To je velmi nepravděpodobné. Takže já myslím, že uznávání takového prošetření by fungovalo jako princip. Ale samotné důkladné prošetření vám neumožní dát toto dílo do knihovny online. Takže byste zase potřebovali vzájemné uznávání i pro nahrávání do knihoven, kde proběhlo toto prošetření v té zemi. Takže byste měli systém, kde země A by provedla důkladné prošetření Osvědčila by to, všechny ostatní země by tady uznali, že je to osiřelé dílo v celé Evropské unii a knihovna v zemi A to dílo nahraje na svou webovou stránku podle pravidel platných v této zemi, dostane licenci, zajistí si nějaké další povolení, třeba v Maďarsku by stát dal povolení a potom ostatní členské státy by to uznali tak, že tento prvotní akt byl zákonný. A není nutné blokovat tuto webovou stránku na jejich území. A pak bychom měli Europeánu. A na to odkazoval náš ministr. Ovšem jsou tady dvě výhrady u tohoto řešení. Za prvé, všechny členské státy se musí zavázat, že udělají něco s osiřelými díly. Protože si snad dokážeme představit, Máme třeba kolegy z informační společnosti, kteří provedli průzkum. Můžeme mít členské státy, které řeknou, že nemají žádná osiřelá díla. Všechno je v pořádku. A nic řešit zákonem nebudou. A když nebudou mít předpisy pro osiřelá díla, nebudou mít rejstříky osiřelých děl, která jsou uznána jako osiřelá, nemůže dojít ke zájemnému uznávání, protože se nic neudělalo. Takže první výhrada u principu vzájemného uznávání Měli bychom nějaký statutární zákonný nástroj, který by všem státům kladl povinnost něco udělat. Nedělat nic už není možné. A za druhé, nejenom, že musíme uložit povinnost udělat něco ve smyslu důkladného prošetření, členské státy také musí mít povinnost udělat něco z důsledky tohoto prošetření. To znamená, musí být nějaké podmínky pro nahrávání těchto děl. Musí v každém členském státě platit nějaký systém podle kterého po úspěšném dokončení prošetření zákonným způsobem dojde k nahrání daného díla v knihovně v daném státě. A za těchto dvou podmínek můžeme experimentovat s důkladným prošetřením. A na závěr bych řekl, že jsou i problémy se vzájemným uznáváním. Je tady určitá heterogenita národních přístupů, bez pochyby, do jisté míry jsme závislí na tom, že členské státy budou postupovat proaktivně a budou řešit otázku osiřelých děl na svém území. To znamená, že je to poněkud méně atraktivní pro ty, kdo chtějí digitální knihovny rychle. Statutární výjimka, jakmile provedeme tento proces šetření, nebrání v celoevropském rozšíření tohoto díla. Nicméně my, jak říkal včera komisař, experimentovat a zkusíme ten přístup založený na důkladném prošetření. Navrhneme směrnici do konce roku. Snad ji v členských státech co nejdříve implementujeme a potom budeme mít všichni povinnost zavést pravidla pro důkladné prošetření, harmonizujeme kritéria, takže zájemné uznávání po tomto prošetření skutečně bude možné a počkáme a uvidíme. A buď to bude fungovat, nebo ne. A proto máme ve směrnicích revizní doložku. Když to fungovat nebude, když to bude příliš těžkopádné, tak za dva roky, až bude mít Google nějakých 30 milionů knih a v Evropáně jich bude, dejme tomu, 7 nebo 8, protože je to trošku pomalejší, začne platit dolozní, eh, revizní doložka, protože já myslím, že to prošetření je taková sázka do loterie, chceme to tak udělat, abychom respektovali národní projekty, ale pak bude revizní doložka a uvidíme, jestli budeme muset udělat něco přísnějšího. To by byl tedy náš přístup který nastínil včera komisař Barnier. Respektoval by národní přístupy, ale platila by povinnost pro všechny členské státy udělat něco s ostřelými díly, identifikovat je, nahrát je a potom by automaticky došlo k vzájemnému uznávání obou aktů toho prošetření i zákonnosti nahrání. Mnohokrát děkuji. Děkujeme moc krát za tento velmi rozsáhlý projev. Máme v tuto chvíli už velmi málo času. Paní Krajeva v první řadě. Děkuji, pane předsedo. Všechno, co jsme teď naposledy slyšeli, bylo opravdu velmi, velmi zajímavé. Myslím si, že je to ten správný směr. Já nejsem právník, to znamená, že když hovoříme tady o autorském právu, tak mám občas problémy. Ale co se týče například těch osiřelých děl, vy jste hovořil o těch kolektivních systémech, které existují v severských zemích, o tom německém systému, eh, hovořil jste o těch národních hranicích. Myslíte si, že by řešením bylo, kdybychom se ve rámci celé Evropy dohodli na celoevropských pravidlech, se kterými by samozřejmě souhlasili všechny členské eh, státy a tímto by se tedy ta otázka vyřešila. To znamená, že ve chvíli, kdyby jeden eh, stát zjistil, že má osiřelé dílo nebo že jedno dílo je osiřelé, tak by automaticky všechny ostatní i členské státy uznaly, že toto dílo je osiřelé. Eh, pochopila jsem to správně, myslíte si, že by to bylo řešení, anebo jsem příliš eh, naivní? Tak, dále slovo má náš kolega. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych eh, poděkovat panu Ludvěrovi za zhodnocení všech alternativ. Jestli jsem to správně pochopil, problém s alternativou 4 je, že na evropské úrovni eh, musíme zajistit dobrou legislativu, protože jsem zákonodárce, tak to chápu, ale na druhou stranu bychom s tím skutečně něco měli udělat během našeho mandátu, čili mně by se líbila alternativa číslo čtyři. Pochopitelně s tím důkladným vyhledáváním, jestli to budeme dělat prostřednictvím vzájemného uznávání nebo ne, možná by tady byla možnost, pokud dělá, uděláme legislativní výjimku, tak ti, kteří budou chtít naplňovat svá práva, v případě děl, která jsou více než 10 let stará, tak ti, kteří chtějí uplatnit svá práva, by se museli registrovat v nějakém rejstříku. Jeden takový rejstřík už existuje. Nebylo by možné legislativu Evropské unie postavit na této statutární výjimce? Mohli bychom to takto zjednodušit, vlastně národní zákonodárce by nemuseli hledat svá řešení. Pan Ludre, máte slovo? v první řadě otázka týkající se těch národních hranic. Já si myslím, že tak jednoduché, tak jak jak vy jste to popsala, není, protože národní zákonodárce rozhodne o té, o té zásadní otázce. Já nevím teďka, jak mám říct diligence či německy, ale v každém případě ten národní zákonodárce rozhodne o tom důsledném šetření, o statutu a tento statut musí poté platit eh, v celé Evropské unii. Pokud tedy členský stát jedno dílo prohlásí za osyřele, tak toto dílo jako osyřele platí v celé Evropské unii. Samozřejmě, že se eh, přesně stanovuje, co to znamená důsledné šetření. Eh, hm, hovoří se také o tom, jak je třeba postupovat, že musíte eh, samozřejmě provést určité osobní vyhledávání, poté konzultovat určité druhy databází a až poté po eh, splnění celého toho postupu můžete eh, je určitým způsobem certifikovat eh, ve veřejné databázi, že jde o dílo, které je osiřelé. A jakmile to bude v té veřejné celoevropské databázi, tak to bude uznáno všemi členskými státy. To znamená, že je to v každém případě věc, která je za závazná co se týče eh, toho, toho nahrání toho díla na veřejnou webovou stránku, eh, tak to musí být také provedeno i legálním způsobem podle platných eh, zákonů. Nemůžeme říct, že jelikož, protože v Itálii neexistovala práva v souvislosti s důsledným šetřením, tak v Itálii toto dílo jako osiřelé není uznáváno, eh, tak tomu samozřejmě docházet nesmí. Jde tedy o ten první akt, o ten akt nahrání eh, toho díla na veřejnou webovou stránku. To znamená, že v každém případě ten národní certifikovaný akt musí být uznáván ve všech členských státech. Nemůže být, eh, nesmí se stát, že eh, to uznáváno nebude.

Eh, co se týče toho eh, rejstříku, tak samozřejmě se musíte registrovat. Pokud chcete, aby vaše práva byla uznána, eh, znáte držitele práva, tak nepotřebujete se ani registrovat, protože víte, kdo je držitelem práv. To znamená, že je to velmi jednoduché. To ale neřeší otázku osiřelých děl, protože osiřelé dílo neví, nebo u osiřelého díla nevíte, kdo je jeho patronem nebo jeho rodičem rodičem. Děkuji. Eh, dostal jsem právě teď signál, že musíme opravdu skon, že musíme skončit v 18.30 a paní Galo musí ještě pronést eh, poslední slova, to znamená, že máme, i když máme ještě dva eh, řečníky, kteří se přihlásili o slova, tak to uh, není možné, protože poslední závěrečná slova musí mít paní Galo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla ještě jednou poděkovat všem pozvaným, kteří je zde přinesli velice ucelené prezentace. Slyšeli jsme nejrůznější názory, často si tyto názory protiřečily. Je tady možná určitá snaha poukázat na určité sporné věci. Je to patrné také z našeho přístupu ke Google, eh, který se pustil do digitalizace děl. Je pravda, že eh, nové technologie nám umožňují působit i v kulturní oblasti a Google na to reagoval jako první. A je také pravda, že se snažíme prostřednictvím Europeány řešit eh, otázku autorských práv, čili používáme tento konkrétní nástroj. Ale když kritizujeme Google, tak eh, bych byla ráda, abychom byli koherentnější. Například eh, z hlediska národního omezení. Pan kolega, který se zúčastnil jedné studie, tak velice dobře ví, že závěry nebyly proti partnerství mezi Googlem a chtěla bych říct, si paní Majelo, že velice dobře ví, že Itálie podepsala také dohodu o digitalizaci knihoven spolu s Googlem. Když se snažíme vytvářet legislativní iniciativy, tak musíme být také dostatečně pragmatičtí.